So, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Dámy a pánové, dámy a pánové v dalších jazycích, musíme se pustit do, prá, do práce, protože před sebou máme opravdu nabitý program a, a proto se do něj pustíme. Nejdříve přijetí pořadu jednání. Mám pro vás následující sdělení bod číslo 15 Moran Chantier eh, k vyjednávání s radou ohledně Evropského sociálního fondu. Eh, zařadíme eh, před bod číslo 3, čili po sdělení předsedy zařadíme tento bod. Potom budeme mít bod číslo 6 u kolegy Bulána. To je reindustrializace Evropské unie to projednáme ovšem po bodu číslo 12. A, a u bodu číslo 7, to je předseda paní, eh, to je eh, zpráva předsedkyně o převodu legislativních pravomocí a kontrole výkonu prováděcích pravomocí komisí ze členských států. To eh, si potom musím přečíst pořádně, až budu dávat pozor ještě jednou, co to vlastně znamená. To tedy ne, tam nebudeme projednávat eh, pozměňovací návrhy, ale budeme o tom zítra a, eh, a eh, hlasovat. A doufám, a, že s tím souhlasíte. Takže projednávání a, návrhu AFKO podle pravidla 81 bude zařazeno zítra před bod 14. To je poslední informace, kterou vám mohu k tomu poskytnout. Je tedy eh, pořad jednání přijatý? Je tomu tak, tak vám děkuji. A Nyní eh, velice stručně a můžu říci, eh, že to půjde velmi rychle. Takže Annual Growth Survey. Měli jsme společné zasedání mezi dvěma výbory, a sice Econem a Empl. A ve Štrasburku 11, 11, 20. listopadu budeme mít zvláštní zasedání od 8.15 do 10. Komisař Ren a komisař Andor společně eh, představí tuto výroční zprávu o růstu, eh, eh, která, kterou komise zveřejní 13. listopadu. Tady ve Štrasburku o tom povedeme debatu a je důležité, abyste si to už zapsali teď do diáře. Potom pokud jde o tlumočení, tak to je eh, klíčové eh, téma, eh, které tam budeme také projívat. Případy, tedy žádné případy zrušeného tlumočení nebo nepoužitého tlumočení nebyly nahlašeny od posledního zasedání Ample, takže tam to běží dobře. A je to také důležité, dáváme najevo, že vždycky tady eh, eh, přicházíme s dobrými eh, zprávami a zajímavými zprávami a polovina světa nás sleduje přes internet, přes internetové vysílání a kolegům bych rád řekl, že dnes jsme pod velkým časovým tlakem. Pro každý bod máme pouhých 15 minut na každou zprávu. A občanům bych eh, chtěl dát najevo, že eh, poslanci eh, docela rychle dokáží pracovat a to dnes prokážeme. Po trojce následuje čtyřka a teď tedy je na řadě Elizabeth Moran Šartě. Je to na vás. Děkuji, předsedo. Takže co se týče posledního triálogu, který se konal, poslední, protože to je 26. a 27. se bude konat příští týden, tak si dovolím velice stručně, opravdu srdečně, nejsrdečněji poděkovat ehm, členům administrativy i celému vyjednávacímu týmu, kteří opravdu to mm, museli vydržet. Poslední trialog končil v jednu v noci, takže ještě zůstávají velice ehm, náročné body a všichni jsou velice sjednoceni a já bych chtěla opravdu ocenit všechny členy týmu. Při posledním zasedání jsme probrali všechny eh, body, o kterých jsem postupně hovořila a hlavně jsme srovnali takové ty, ty tvrdé body, ty kameny úrazu, kde teď vlastně jsme narazili na nejtěžší část jednání, ke které jsme se všichni vyjádřili. První tvrdý bod zasvětit 25 kohezních eh, fondů eh, pro Evropský sociální fond. Tady opravdu jsme necouvli opíč ani zpravodaje, ani nikdo z týmu. My víme, že máme plnou podporu předsedy rozpočtového výboru Alan Lamasura a Eh, předseda Evropského parlamentu je také velice příznivě nakloněný našemu požadavku a také jsem hovořila s předsedou předsedou naší frakce Josefem Dolem a my se opravdu snažíme maximálně eh, jak si eh, klas důraz. Tam rozdíl není malý, to je 11 miliard eur pro lidský kapitál, čili to je opravdu eh, velmi silný požadavek a tam jsme tedy necouvli. Druhý bod to se týká iniciativa pro zaměstnanost mládeže. Pamatujete si, že v textu regiony k, k, pro které by toto se mělo vztahovat, jsou ty, které mají více než 25 nezaměstnaných v kategorii 15 až 25 let. Chceme, aby to byly ty regiony, které jsou nad průměrem Evropské unie, to znamená 22 Eh, a půl procenta mladých nezaměstnaných. My víme, že samozřejmě nevyhrajeme hm, jak si na všech frontách v těch jednáních. Uvidíme, jak to dopadne v porovnání s tím dalším rozšířením, o které žádáme. To jsou pozměňovací návrhy, které jsme předkládali a týkalo by se to jaksi zvětšení té věkové kategorie až do 30 let takže možná jedno z toho by mohlo projít. Třetí bod. Přejeme si, aby eh, Rada ustoupila a abychom získali 20 Evropského sociálního fondu, fondu pro boj proti chudobě a sociální vyloučenosti. To je součást našeho mandátu. A poslední věc, eh, aby zdravotně postižení a uprchlíci byli znovu zařazeni mezi příjemce Evropského sociálního fondu. Takže to jsou ty body, na které se nejvíce zaměřujeme v těchto jednáních. Druhá informace. Pamatujete si, že v návrhu rozpočtu na rok 2014, eh, kde mm, bylo eh, ta iniciativa pro zaměstnanost mládeže, a já mohu říct, že v návrhu rozpočtu pro rok 2014 3 miliardy 400 milionů eur jsou e, v položkách závazků zapsané a 2 miliardy 600 e, milionů pro rok 2015. Samozřejmě je potřeba, aby také existovaly projekty, které umožní těchto 6 e, milionů za ty dva roky, těch 6 miliard využít. A poslední věc. 27. Eh, trialog se bude konat příští úterý a doufáme, že skončíme dříve eh, do 30 trialogů. Děkuji. Dobrá, tak já si myslím, že zvolit si tady na to Elizabetu bylo dobré rozhodnutí, protože jsme v dobrých rukou. Eh, má někdo nějaké doplňky, otázky? Alessandro Serkas má slovo, prosím. Děkuji. Je to spíše otázka. Pardon, není to ani tak otázka, pane předsedo, ale chtěl bych hlavně poděkovat eh, paní zpravodajce a jejímu týmu za eh, skvěle odvedenou práci. Plně ji v její činnosti podporuji co do taktiky a strategie, kterou přijala. ona to asi ví, ale já si myslím, že hm, u těchto dvou témat, která se týkají nás, pokud jde o prodlužování této iniciativy pro mladé, jde jednak o vyšší počty mladých lidí, ale jednak i o širší rozsah, protože konec konců nemůžeme se s tímto problémem vypořádávat polovičatě. Ale když už si tedy máme vybrat mezi rozšířením eh, co do regionu a co do čísel, co do počtu, tak já bych eh, jsem rád zahrnul eh, rozpětí let 26 až 30, protože když mluvíte o iniciativě pro mladé, tak je dosti těžké vynechat půlku lidí, kteří e, jsou nezaměstnaní, což jsou lidé od 25 do 30, že ano. Takže e, tolik můj názor a jinak máte mou podporu. Děkuji. Má ještě někdo další poznámky? Prosím. Děkuji vám mnohokrát, e, pane předsedo. Já bych se ráda připojila k tomu, co říkal předřečník. Jinými slovy, rozšíření této iniciativy na osoby až do 30. roku života. Evropský parlament eh, nedávno přijal mou zprávu, která eh, vyzvala komise a členské státy k tomu, aby přesně tyto návrhy byly uvedeny do praxe. Eh, hovořila jsem také s komisařem Andorem v nedávné době a mám pocit, že eh, se neúplně angažuje v této věci. Takže on není proto, aby se ta iniciativa rozšířila až do 30 let. Takže Elizabeth má otázka na tebe. Myslíš, že je možné to přece jenom prosadit? Děkuji. Další intervence nejsou. Takže Elizabet, prosím, eh, velice důležité otázky. Můžeme to rozšířit nebo ne? Jenom velmi stručně, naprosto souhlasím s tím názorem, že se to má natáhnout i na 30 let, protože tím se zdvojnásobí počet potenciálních příjemců a nechtěla jsem, aby tam celá jedna věková skupina zůstala na okraji. Ale problém je právě eh, v tom počtu mladých lidí mezi 25 a 30 lety, kteří nemají práci. A to, co se mi vytýká v tomto návrhu, je možnost vlastně naředit účinek této iniciativy pro podporu zaměstnanosti mládeže. Takže proto, aby to bylo maximálně efektivní, hledám optimální koordinaci mezi iniciativou pro zaměstnanost mládeže a garancí mládeže, protože to je stejná, stejné publikum a garance nebo záruky pro mládež, to se netýká jenom e, některých regionů nebo stovky regionů, 101 regionů, kde jsou nezaměstnaní e, nad 25% v věkové kategorii 15 až 25 let, ale aby to bylo pro všechny regiony. Takže pro nás s tou, s tou zárukou pro mládež by bylo možné kompenzovat tento problém, který všichni považujeme za důležitý. Ale musím říct, že opravdu vš, všechny politické frakce byly velice solidární. Moc všem děkuji za tuto jednotu a musím říci, že po 26 trialozích jsme se opravdu dobře naučili spolupracovat. Ano, to víte, spolupráce s jinými institucemi, to je vždycky problém, ale ty to jistě zvládneš, Elizabet, takže děkujeme a e, samozřejmě budeš mít naši plnou podporu. Tak jo, jdeme na další bod. E, Sari Esaja půjde o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Máme tady několik pozměňovacích návrhů i kompromisních návrhů. Slovo má Sari Esaja. Děkuji, pane předsedo. Tak, máme dva kompromisy, které se týkají úvodních ustanovení a v souvislosti s nimi chceme zdůraznit, že dobré standardy pro ochranu zdraví nelze vnímat jako omezení, ačkoliv bychom třeba eh, rádi podpořili malé a střední podniky a jejich biznis. A kompromis B, eh, pokud vím, tak eh, Tady bude ještě jedna oprava lingvistická. Říkáme, že všech pět směrnic je potřeba nadále přeskoumávat, abychom zajistili a tak dále. E, což znamená, že bychom neustále měli možnost přeskumu. A pokud vím, tak paní Harkin k tomu má ještě ústní návrh. Nicméně ten obsah toho už se nezmění, možná se změní znění a jsem si jista, že to zítra budeme moci přijmout. Všechny předložené návrhy z mé strany jsou hlavně technického rázu a v podstatě jsou eh, technickými experty z komise přijímány. Takže pokud vím, neměly by s tímto být žádné další problémy. A zítra skutečně doufám, že se nám podaří dojít do eh, souhlasu v prvním čtení a jsem si jista, že nás podpoří i všechny ostatní politické skupiny, takže z mé strany je to všechno. Děkuji stínovým zpravodajům, kteří byli velmi aktivní a dobře se mnou spolupracovali. Děkuji. Děkujeme, Sary. No tak to vypadá velmi dobře. Uvidíme, jestli to tak zůstane. Ole Kristensen je stínový zpravodaj za socialisty. Prosím. Děkuji, eh, pane předsedo. A děkuji eh, paní zpravodajce za skvělou spolupráci. Jsem velice rád, že eh, paní zpravodajka zahrnula řadu našich návrhů do kompromisu a taky jsem velice rád, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci není považována za bermeno pro firmy a tedy za výmluvu pro nechránění eh, mm, zaměstnanců. Je to součást eh, chart charty eh, základních práv Evropské unii a některé profese jsou více ohrožené chemickými látkami než jiné, například tovární pracovníci anebo také eh, kadeřníci jsou často vystavováni působení nebezpečných chemických látek, aniž by byli eh, informováni o rizicích, kterými jsou vystaveni. Takže děkuji, že to nepovažujete jenom za technické, technickou záležitost, ale také myslíte na zúčastněné zaměstnance. Děkuji, milý Ole, kterému ole mu říkáme mistr Security. A za liberály tady byla Mary Harkin, ale vezme si za ní slovo, myslím, Finn Harkin. A Marin a se omlouvá. Hm. Pan Benion tedy. Eh, Marian, děkuji za kolik eh, konstruktivní práci, když se jedná po poměrně eh, mm, technickou záležitost, ale v obecně paní Herkin podporuje to, co dělá paní Esaja. Mm. Je tady eh, konkrétní eh, pozměňovací návrh, který se týká terminologie, eh, která si paní, myslí, paní Harkin myslí, že bude lepší pro text. U kompromisu B by rada paní Harkin požádal a zpravodajku, aby všechny, všech pět zpráv se revidovalo periodicky, pokud a ne průběžně a nebylo by úplně jasné, co který dokument znamená, v jakém je v stavu, jestli je finální, kdyby se neustále průběžně eh, aktualizoval. Takže eh, frakce by, eh, ALDE by byla raději za ten strukturovanější přístup. Čili uh, Mm, jinak je paní Harkin eh, spokojená celkově s pozměňovacími návrhy a těší se na hlasování zítra. Děkuji. Jsou nějakcí další poslanci, kteří se hlásí? Tak tomu není, tak se vyjádřit komise. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za příležitost eh, Eh, vyjádřit se k pozměňovacím návrhům a uvést, že služby komise by rády zdůraznili, že eh, navrhované pozměňovací návrhy se týkají eh, zejména sladění terminologie s dalšími směrnicemi a další upřesňují přesně souvislosti mezi eh, starým a novým systémem klasifikace a zavádějí se zde nějaké eh, dodatečné kategorie eh, látek a směsí, které by mohly být považovány za uvedení tohoto předpisu s dalšími směrnicemi do souladu. Nicméně rádi bychom poukázali na pozměňovací návrhy 10 eh, a 11, eh, kde máme určité obavy. Myslíme si totiž, že nestačí odkazovat na podkategorie 1R eh, a 1D. Rádi bychom odkázali na kategorii 1 jako celek, protože tam není možné eh, rozdělit tyto kategorie, pardon, jednalo se o 1A a 1B. Rádi bychom eh, zdůraznili, že bychom tam měli používat slovo nebo, a ne slovo a v těch pozměňovacích návrzích 10 a 11. A kromě toho bychom rádi eh, zdůraznili, že u pozměňovacích návrhů 23 a 24 některé části by nemuseli mít přímou vazbu na kontext stávajícího návrhu, to znamená sladění těch pěti směrnic o BOZP s tou ostatní legislativou. Děkuji a nyní zpravodajka Sáry. Děkuji eh, komisi za připomínky. Jsem si jistá, že eh, se eh, budeme moci vrátit na trialogu k těm detailům. Souhlasím s tím, že periodický periodický přeskum je lepší než průběžný přeskum. Takže já bych se rád zeptal sekretariátu, že jestli Alde zítra podá posměvací návrh, tak Mm, bychom to tam mohli dát. Je to lepší angličtina. Dobrá, děkuji vám. A, a doporučuji e, tedy e, noční práci. Tady e, směrnice o pracovní době neplatí takže uvidíme, jestli se nám to podaří ještě předat sekretariátu a ten je každopádně připraven na to, to tam zařadit. Další bod, který budeme projednávat, je číslo 5 a sice provádění směrnice rady, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Zpravodajem je Adam Koza. Adam, máš slovo. Děkuji, a, eh, pane předsedo. Já bych rád hovořil tedy eh, o kompromisech, eh, kterých jsme vytvořili sedm. Naposledy jsme měli eh, skvělé eh, zasedání se stínovými zpravodaji, které proběhlo ve velice eh, pozitivní atmosféře. Otevřeně jsme si vyměnili názory a Vytipovali jsme, které pozměňovací návrhy budou moci být spojeny do kompromisu. Myslím, že většina politických frakcí eh, může být spokojená se stávajícími mm, řešeními a návrhy samozřejmě. Rozdíly názorové tady eh, přetrvávají. Bylo obtížné nalézt řešení, které by bylo plně přijatelné pro všechny. Je tady jeden eh, problematický kompromis a sice poskytování eh, údajů. Politické frakce to samozřejmě doufám budou schopni, eh, schopné přijmout. Jak rozlišovat mezi eh, jednotlivými diskriminovanými skupinami? Musíme s nimi zacházet stejně jako výbor pro zaměstnanost sociální záležitosti všechny skupiny zaslouží rovné zacházení. A ještě poslední věc, strpení prosím. V kompromisním pozměvacím návrhu nebo v těch návrzích, pardon, jsem se pokusil zdůraznit, že tady hovoříme pouze o směrnici 78 2000 a jakýkoliv pozměňovací návrh, který se tam pokusil eh, zahrnout nějakou jinou oblast, nebyl přijatelný. Celkově ty kompromisní pozměňovací návrhy vycházejí eh, pouze a výlučně ze směrnice 78-2000, eh, nebo se jí týkají. Nicméně, pokud jde o tuto směrnici, tak doufáme, že se nám podaří vydat jasný signál. ohledně toho, co je třeba udělat, jaké studie je třeba provést, čím je třeba se zabývat. A to tež eh, platí i pro agenturu pro základní práva. A toť vše ode mě, těším se na vaše dotazy. Děkuji vám za stínové zpravodaje Midodora Klevety, to je tady jako první. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych také chtěla poděkovat panu Kušovi za um, výbornou spolupráci. On sám říkal, že byla výborná uh, atmosféra. Uh, a velmi stručně, tedy z pohledu socialistů, máme připomínku ohledně kompromisního návrhu A. My bychom si přáli, aby poslední část tohoto pozměňovacího návrhu který eh, vlastně přebírá pozměňovací návrh 37, aby tedy z toho kompromisu eh, bylo odstraněno, protože kompromisní návrh, pardon, protože pozměňovací návrh 37 byl stažen, takže kompromisní návrh A může zůstat tak, jak je, bez zcela poslední věty, která vlastně přebírá ten stažený bod 37. Kromě toho mám další pozměňovací návrh ohledně kompromisního návrhu E, my tam nemůžeme souhlasit s tímto zněním, protože obsahuje věci, které nemůžeme podpořit. Jako například se tam říká, že snad eh, chybí údaje eh, o otázkách, které považujeme za důležité. A my si my jsme přesvědčeni, že ty informace existují. Naopak informací na toto téma je veliké množství, celá řada evropských institucí nebo specializovaných agentur nás seznámili s těmi, se svými zprávami, se svými zjištěními a, a postoji a, a stanovisky a předložili nám Ehm, řadu významných statistik, takže proto nemůžeme podpořit toto znění toho pozměňovacího návrhu. Ovšem, co se týče té části, která vlastně přebírá pozměňovací návrh 33, a teď se obracím na zpravodaje, protože já už jsem mu vysvětlovala naše stanovisko, ale chtěla bych tak učinit i zde na schůzi výboru my eh, chceme požádat, aby pozměňovací návrh 33 byl dán k hlasování samostatně. On byl sice stažený z kompromisního návrhu, ale protože my většinu kompromisního návrhu nemůžeme podpořit, tak bychom eh, si přáli, aby pozměňovací návrh 33 byl dán k hlasování samostatně. Potom je tam celá řada dalších pozměňovacích návrhů, které v kompromisních návrzích převzaté nejsou a my bychom si je tam přáli. My jsme přesvědčeni, že ta zpráva je velice důležitá a doufáme, že to hlasování bude úspěšné. A nyní za Alde Ciri Uvry. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Moje frakce v zásadě podporuje tuto směrnici a její aktualizaci a modernizaci. Velice děkujeme panu Kosa za skvělou spolupráci se stínovými zpravodaji a za velice aktivní přístup. Tady je předloženo 55 pozměňovacích návrhů, ze kterých se vytvořilo sedm kompromisních návrhů. Mezi nimi jsou věci, které podpořit můžeme ale jsou tam i pozměňovací návrhy, které nejsou v souladu s naší představou o světě. Takže pozměňovací návrhy se mohou rozdělit do dvou kategorií. Ty, které si je potřeba ještě vysvětlit, anebo eventuálně zahrnout eh, do směrnice a do pole působnosti směrnice pět oblastí, které jsou zatím fragmentované a tato fragmentace eh, pak může vést k různým interpretacím. Ale jsou některé věci, které považujeme za nepřijatelné. Druhá kategorie, eh, tam spíš než přeformulovat je řeč o oprávněném e, aktualizaci na základě platných norem. To, je, to se týká například e, oblastí, které jsou směrnicí upravovány a většina těchto pozměňovacích návrhů e, nám jaksi vyhovuje a ty můžeme podpořit. Takže tyto Ehm, podporujeme z 95%. Pozměňovací návrh F. Tomu nerozumíme, tam ta e, problematika inspektorátu práce, tam si myslíme, že je to přebytečné a ten kompromisní návrh F tedy nemůžeme podpořit. Dále těžko můžeme podpořit nové znění bodu preambule 1. První část tohoto bodu preambule je naprosto v pořádku, ale ta druhá část formou ústního pozměňovacího návrhu po tomuto bodu udůvodnění bohužel nepovažujeme za přijatelnou. Obecně práce pana Klosa spolu se stínovými zpravodaji přinesla až na pár výjimek dobré výsledky a tuto zprávu obecně můžeme podpořit. Děkuji za pozornost. Herzlichen Dank für die Grünen. Děkuji a za zelené je tady Elizabeth Schroeder. Děkuji. Já bych ještě jednou zdůraznil, eh, že to je opravdu důležitá zpráva protože tady eh, šlo eh, o, o to přijít s iniciativní zprávou ještě předtím, než komise přijde se svojí zprávou, kterou eh, musí podle směrnice předložit. Čili šlo o podnět komisi ohledně toho, co je pro nás důležité v té oficiální zprávě. A, a, a myslím si, eh, že proto ta zpráva je takové zklamání, eh, protože eh, nepostihuje všechny důvody, které, všechny věci, které, na které se směrnice zaměřuje. A proto naše pozměňovací návrhy chtějí obnovit tu rovnováhu, která tam původně nebyla. Cílem je zaměřit se eh, na antidiskriminační politiku eh, Evropské unie jako celek, která v současné době tak trochu pospává, tak dát jí nový podnět. A, a myslím, že ty naše impulzy se nepodařilo tam příliš zahrnout. Možná eh, proto, že je tam příliš mnoho odlišných pozic. Příliš dlouho jsme pracovali na různých kompromisech a teď můžeme říct, že tam, kde nejsou eh, všude eh, všichni, eh, se s nimi nezachází stejně, tak tam máme problém. A problém je také genderová identita, která díky rozhodnutí koordinátorů má dostat zvláštní sekci takže ta se tady vůbec neobjevuje. Na to musíme najít eh, nějaké neřešení, možná eh, dopisem eh, předsedkyně k příslušné zprávě Libe. Takže tady, nám opravdu, tady je opravdu mezera. Jsem ráda, že u kompromisu A se rýsuje řešení které, eh, kterým se stavuje váš dodatek a pokud to tak bude, eh, tak budeme moci eh, souhlasit, protože jinak bychom s tím dodatkem vůbec nesouhlasili. U kolegyně Givety bych dal za pravdu. Nejsou žádné studie pro podložení určitých typů diskriminace, ale máme dobrou studii Evropské agentury pro základní práva. A kdyby nebyla ta zmíněna, tak by to bylo eh, špatné. A proto eh, teď tam ta formulace zní, že není žádná diskriminace na základě eh, sexuální identity a to prostě není pravda. Ta v Evropě je takže s tím bychom nemohli rozhodně souhlasit. Souhlasíme s dalšími kompromisy, to jsme eh, paní zpravodajce jich řekli. Pano, pardon, panu zpravodaj. Eh, jestli podpoříme zprávu jako celek nebo ne, záleží na tom, které eh, pozměňovací návrhy projdou. Nejsme ve stávající podobě s tím úplně spokojeni pokud to bude upraveno návrhy například kolegyně Klementy a našimi návrhy, tak to budeme moci tedy celkově schválit. Děkuji, děkuji Elizabeth a je tady Evropská komise a, a připravená k projevu. Je tady někdo? Prosím. E, je vás špatně vidět proti tomu slunci. Děkuji. Jmenuji se Petra Šot, jsem z oddělení, které e, bude dělat tu zprávu a můžu vám akorát říct ještě jednou to, co říkala už eh, kolegyně, že tahle zpráva eh, přijde do konce roku a zaměří se na obě dvě směrnice, to znamená eh, na směrnici 43-2012 na základě diskriminace na základě rasy a potom na tu druhou směrnici. A Tentokrát se zaměříme na diskriminaci na základě věku. Tolik vám k tomu. Tentokrát můžeme říci. Děkuji vám mnohokrát, paní Šot. A teď ještě eh, jednou Adam A Může schrnout zprávu, která zdaleka není tak jednoduchá. Prosím. Děkuji vám, eh, vážení eh, kolegové, eh, za připomínky a otázky. Ujistilo mě to, že jsem zohlednil samozřejmě co nejvíce názory všech frakcí. Samozřejmě jsem nemohl být úplně všem stříc plně, ale šlo o vytvoření kompromisu. Potom ke konkrétní otázce kompromisu 8. Ještě eh, si můžeme klidně sednout se socialisty, ale mohl bych říct nás, eh, rád bych řekl následující. Vyjadřování extremistických eh, názorů, je to přijatelné nebo nepřijatelné? Jedná se o základní otázku a proto já jsem zvolil takové řešení s pozměňovacím návrhem 8. Pokud jde o pozměňovací návrh E. Tak tím jsme se zabývali a směrnice 72 tisíce se zaměřuje na celou eh, řadu eh, skupin, ale ne, všechny, ne pro všechny skupiny jsou studie nebo nějaké průzkumy nebo statistická čísla ze strany komise. Například Nemám spolehlivé údaje, které by se týkaly náboženství. Takže souhlasím s kolegy, kteří říkají, že musíme zmínit eh, ty průzkumy, ty studie, ta data, které jsou k dispozici. Je také velice důležité říci, eh, v jakých oblastech máme nedostatek dat nebo žádná data. Čili máme tady balíček sedmi kompromisních pozměňovacích návrhů a jsem si docela jistý, že většina eh, jej eh, podpoří. Poku, potom pokud jde o rozdělené hlasování, tak řekněme konkrétně, oč jde. Když hovoříme o pozměňovací návrhu číslo 37, tak socialisté nechtějí, aby se tam zahrnula 37. A chtějí eh, tam rozdílné hlasování. Nebo by mohli hlasovat eh, ve prospěch pozměňovacího návrhu A, pokud by eh, tam 37. nebyla zahrnuta. Tak to si vyjasněme, aby to hlasování zítra proběhlo hladce. Ale každopádně vám všem děkuji za pozitivní a konstruktivní přístup. Bylo mi potěšením s vámi spolupracovat, eh, socialističtí kolegové. Eh, ještě chtějí eh, mm, slovo možná, že bychom si to mohli vyjasnit. Já jsem to možná měla zopakovat. 37 byla přepracována, takže my jsme ho vyňali. My jsme ji vyjali z toho kompromisu, takže teď už není problém. Dobrá, tak o jeden problém eh, méně, tak eh, Adam, asi si to eh, navzájem ještě proberte, abychom to zítra mohli hladce odhlasovat. Děkuji vám. A museli jsme změnit trošku bod, tedy pořad jednání. A teď Bitgit Sipl a bod číslo 8, akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě. I tady jde o kompromisní pozměňovací návrhy. Birgit, máš slovo. Děkuji. Ano, to jsem přišla, koukám právě včas. Eh, tady v tom jde o stanovisko našeho výboru k dokumentu CARS 2020. Nejprve chci poděkovat všem stínovým zpravodajům. Proběhla schůzka, kdy jsme se eh, shodli na, pokud vím, sedmi kompromisních návrzích a panuje vlastně jednomyslnost alespoň v tom, že automobilový průmysl je důležitý, e, auta jsou i nadále důležitá pro mobilitu osob v Evropě a e, v této oblasti v automobilovém průmyslu probíhá hodně výzkumu a vývoje, takže hodně pracovních míst a vzhledem k stálým výzvám Eh, malá velká auta, úspor, pali, úspora paliva, pohoné systémy a tak dále. Je zde tedy mm, téma konkurenceschopnosti a eh, vlastně i motivování pracovníků, takže to je velmi důležitá věc, která je významná pro nás, jakožto pro výbor EMPL. Možná velmi stručně proběhnu ty kompromisní návrhy. Kompromis A, tam zdůrazňujeme ještě jednou jak významný automobilový průmysl celkově je. A říkáme to, co se pak eh, opakuje ještě v kompromisu B, tedy, že zde probíhá hodně inovace, že to může být eh, předloha i pro jiné oblasti eh, co do investic a je to důležitý sektor i pro zaměstnanost. Je to taková vlastně ta první noha, kterou kráčíme směrem za inovací a vytváří to i pracovní místa v Evropě. <clears throat> Pak tady máme kompromis, kde jde o e, strukturální přizpůsobení, harmonizaci, takže je to otázka, jak podporovat firmy v tom, aby tyto e, výzvy zvládly a aby ta přizpůsobení nevedla k tomu, že vzniknou negativní sociální dopady, to znamená hlavně, eh, aby ty jakékoliv negativní dopady byly co nejmenší. Narážíme tím na otázku vzdělávání a plánování pro zaměstnance tak, aby vždy tito měli schopnost vypořádat se s novými výzvami. Eh, strukturní změny, to je kompromis D a je tam otázka fondu pro přizpůsobení se globalizaci, to je velmi důležitá věc. Ehm, například, když dojde k uzavření nějakého provozu nebo velkému propouštění, tak eh, tento fond začne být velmi důležitý, musí zasáhnout včas, aby podporoval a pomáhal zaměstnancům a všechny členské státy žádají, aby měli možnost tuto pomoc využívat. Vzhledem k této výzvě také podporujeme eh, vytyčení tzv. Skills Council, která by združovala všechny aktéry, kteří by hodnotili situaci, jaké výzvy máme před sebou, jaké vzdělání potřebujeme, jak to všechno můžeme organizovat, vzdělávací kvalifikace, požadavky trhu a e, budou zajišťovat i výměnu nejlepších zkušeností co do organizace. Pak tedy ten fond globalizace, to už jsem zmínila. E, sociální fond, to je dlouhodobé opatření a velmi důležité. E, je důležité být činí v oblasti vzdělávání a také se vypořádávat s výzvou Eh, nových technologií eh, pro zaměstnance. V kompromisu G ještě jednou zdůrazňujeme nutnost využití EURES, EURES tedy jako doplňujícího nástroje pro evropský trh práce, který bude doplňovat národní agentury eh, v rámci poradenství pro zaměstnavatele, podporu, poskytování podpory, a prosazování e, zaměstnání na domu neurčitou a na plný úvazek, tak aby i zaměstnanci mohli financovat své potřeby. Na druhou stranu je to nástroj, který bude využitelný i zaměstnavateli, kteří prostřednictvím tohoto nástroje budou moci hledat e, správný personál. V rámci, v rámci kompromisu A, ačkoliv jsme výbor pro zaměstnanost, se zabýváme otázkou značení, tam je doporučení, že by bylo dobré mít i označení eh, ohledně emisí CO2. To bylo dosti sporné, jestli to sem do tohoto kontextu patří nebo nikoliv. Ale já bych navrhla, abychom kompromis A dali k hlasování tak, jak je, a ten bod o tom označkování emisí CO2 dali jako doplněk. Děkuji. Dobrá, teď tedy stínový zpravodajové za EPP Veronik López Fontaně, prosím. Žen. Uh, eh, pues en primer lugar sí que querría agradecer como no podía. Děkuji. Já bych především chtěla poděkovat eh, paní Sipel, protože to, co říká, je naprosto správné. Eh, výborně jsme spolupracovali a dospěli jsme k sedmi kompromisním návrhům, které EPP může podpořit. Stáhli jsme eh, body, které by mohly být pro všechny složité a myslím si, že jsme dokázali dospět k textu, který bude dobrý pro všechny. Automobilový průmysl pro Evropskou unii a pro regi- řadu regionů, včetně mého regionu, je naprosto stěžejní z pohledu zaměstnanosti, růstu a tak dále, čili výbor pro zaměstnanost musí klást důraz na kvalitu a bezpečnost a taky si myslím, že je třeba taky klást důraz na ozelenění tohoto odvětví, věnovat pozornost životnímu prostředí, takže já tady nebudu opakovat všechno, co zpravodajka řekla, já s ní e, plně souhlasím, my jsme o tom hovořili ve frakci, souhlasíme s tím, ale ještě jsem chtěla doplnit, že je velice důležité, abychom tady citovali možnost využití evropských fondů. Jedná se hlavně o Evropský sociální fond na podporu implementace a, a do, využití vlastně Eh, schopností pracovníků a umožňuje to také vlastně předjímat budoucí potřeby odvětví. A dále Fond pro přizpůsobení se globalizaci může pomoci pracovnicím a pracovníkům, kteří jsou zasaženi restrukturalizacemi a Kompromis C právě v této souvislosti je, myslím, velice vhodný, co se týče přípravy dlouholetých eh, strategií, aby bylo možno odhadnout budoucí potřeby a omezit vlastně problémy s restrukturalizacemi. Taktéž eh, podobně jsme postupovali v případě zprávy Čerkas. Ehm, takže si myslím, že by toto mohlo být užitečné a že to bude přijato. Blahopřeji zpravodajce. Ano, děkujeme, Veronik. Jako další Phil Benyon za liberály, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodajce, navrhovatelce za práci na tomto stanovisku. V podstatě táhneme všichni za jeden pro vás a ta zpráva obecně velmi pozitivní. Je to důležité téma, zejména pro můj volební okrsek, kde eh, je automobilový průmysl velkým zaměstnavatelem s velkým potenciálem pro inovaci. A vlastně to není jenom potenciál, už se to i děje. Eh, oznámili tam právě 1700 eh, nových pracovních míst, přičemž se bude vyvíjet nová karoserie, která zlepší, sníží spotřebu. Kromě toho tam vzniká nová továrna na výrobu motorů, takže Celkově za poslední tři roky je to nějakých 10 tisíc pracovních míst v tomto sektoru jenom v mém volebním okrsku. A pokud vím, tak výrobci u nás už dokonce používali evropské peníze na eh, výzkum a vývoj i v těch předchozích programech na zlepšení nejenom spotřeby paliva, ale i na zlepšení bezpečnosti a spolehlivosti svých produktů. Takže všechny pozměňovací návrhy můžeme eh, podpořit až na jeden, ale podporujeme všechny kompromisní návrhy každopádně. Ty kompromisy zohlednily naše návrhy a eh, ty návrhy ostatních skupin byly velmi eh, konstruktivní. Například kompromis A, který zdůrazňuje to, co jsem právě řekl o potenciálu automobilového průmyslu. A líbí se mi také F, které se zabývá školením a přeškolováním eh, občanů, aby mohli co nejlépe využít všechny možnosti tohoto sektoru. Já jsem se na schůzkách se stínovými zpravodaji vždy snažil jednat velmi pozitivně, protože eh, zde byl takový názor, že je to příliš jaksi pasivní a záporné, že se říkalo, že automobilový průmysl stagnuje já jsem nechtěl, aby eh, toto byla další rozprava o restrukturalizaci, což je sice důležitá věc, ale musíme řešit i pozitivní příklady. A zejména pozitivní potenciál pro růst v tomto sektoru, protože jde i o obnovu, o úspěšné příběhy a chceme právě, aby ty úspěchy se propagovaly do budoucna. Konec konců eh, máme zde i evropské financování, které může evropskému automobilovému průmyslu pomoci konkurovat na globální úrovni. Děkujeme, Filipe. Ještě někdo se hlásí? Nikdo další? Nikoli. Evropská komise? Paní Kunová, říkám to dobře. Kuksová. Já jsem tady za DG Enterprise Děkujeme vám za velmi konstruktivní připomínky. Z naší strany nic konkrétního v tuto chvíli nemáme. Eh, děkuji vám, paní Kuksová, teď je to dobře. Tak teď tedy na závěr ještě Birgit a zítra se bude hlasovat. Ano, zítra se hlasuje. Eh, já děkuji ještě jednou všem kolegům za spolupráci, děkuji kolegu Benjonovi za to, že zmínil ještě tu otázku výzkumu a vývoje protože eh, my nechceme mít jenom ledajaký automobilový průmysl v Evropě, chceme mít automobilový průmysl, který snižuje spotřebu, zajišťuje lepší pohon vozidel, zkoumá nové použité materiály a tak dále. Takže já si myslím, že v této věci jsme skutečně na dobré cestě a doufám, že zítra při hlasování eh, k tomuto přispějeme. Děkuji, takže zítra hlasováním ITRE pak o tom bude eh, hlasovat 17. října. Doufejme, že nám to všechno nehodí na hlavu. Takže to byl bod 8, teď bod 9. François Castex. Eh, je to téma hospodářské soutěže v Evropské unii. François, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Minulý týden během výměněny názorů jsme zaznamenali poměrně značnou konvergenci názorů členů výboru ohledně návrhu stanoviska, které eh, vám předkládám. Ehm, to se potvrdilo především v souvislosti s vypracováním kompromisních pozměňovacích návrhů. Máme jich osm, takže se dá říci, že prakticky celé stanovisko je pokryté kompromisními návrhy, které umožnily, myslím, sjednotit všechny politické frakce ve výboru. Já nevím, jestli chcete, abych je nějak detailně popsala. Týkající se především výhrad, které tam uvádíme vůči komisi a vůči DG hospodářské soutěže, protože právo hospodářské soutěže v Evropské unii eh, chrání investice ve strategických odvětvích, chrání sociální politiky a bere v úvahu eh, Lisabonskou smlouvu a její přínos především u článku 9 a 14 a protokolu 26 o službách eh, veřejného ekonomického zájmu a sociální služby eh, veřejného zájmu, aby tedy nebyly eh, předmětem kontroly hospodářské soutěže, protože hospodářskou soutěž nezdeformují a jsou to služby, které jsou poskytovány na územích, eh, která ne ohrožují hospodářskou soutěž přeshraniční. Takže tolik z mé strany a pokud k tomu chtějí kolegové něco dodat, prosím, jinak hlasovat budeme o tomto stanovisku zítra a já očekávám, že získá velkou, věč, velkou podporu. Děkuji. David. Děkuji Eh, za EPP stínový zpravodaj David Káza. Prezident, eh, Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva není příliš kontroverzní. My víme, že politika hospodářské soutěže je stěžení pro vnitřní trh a pro jeho posílení a pro jeho udržitelnost. Politika hospodářské soutěže také pomáhá eh, spotřebitelům ve členských zemích, aby byli lépe chráněni. Takže mě vyhovují kompromisní návrhy, které máme na stole a především otázky týkající se důrazu na ochranu spotřebitelů. My zvlášť ty mohu podpořit a tam, kde se snažíme maximálně omezit eh, daňové úniky a eh, a boj proti sociálnímu dumpingu, Mm, v Evropské unii. Takže já za sebe jsem předložil deset pozměňovacích návrhů k tomuto stanovisku a jeden z nich jsem musel stáhnout, aby se to neopakovalo a kompromisní návrhy, které byly vypracovány, jsou velice vyvážené a já děkuji zpravodajce za skvělou práci i za Eh, spolupráci z jednotlivých úřadů a, a z čínových zpravodajů a děkuji za vyváženou zprávu. Toť vše, děkuji. Já, Hacina. Děkujeme, to vypadá dobře. Eh, tak teď eh, za liberály kdo jiný než Filip Beněn. Prosím, máš slovo. Děkuji. Ano, ano, to je všechno najednou, že ano. Hm. No nicméně i toto je má složka, takže děkuji paní navrhovatelce za toto stanovisko a za vytvoření kompromisních návrhů. Eh, z většiny byly naše návrhy zohledněny a většinu kompromisů podpoříme. Já jsem si to prošel, eh, a a F se nám líbí jako vždy. Eh, v F se hovoří o roli hospodářské soutěže, zajištění rovných podmínek a tak dále, efektivní fungování trhu. A ten druhý pak hovoří o eh, sektorech poskytujícím hospodářské a sociální služby, což je také velmi důležité. Eh, je to potřeba vyjasnit, což nikdy neškodí. Eh, dále podporujeme myšlenky zvyšování kvalifikací, zejména u mladých osob. U kompromisu G děkujeme za zohlednění našich komentářů. Jsme přesvědčeni, že určitý stupeň flexibility u aktivit, které přispívají konkrétním sociálním, hospodářským, hospodářským a environmentálním aspektům jsou důležité a jsme rádi, že to sem zpravodajka zahrnula. U Háčka děkujeme za konstruktivní práci Jednoznačně eh, tyto úkoly pro komisi nesmí, nesmí nahradit demokratický mandát parlamentu, ale potřebujeme tuto politiku koordinovat na národní, státní i regionální úrovni. Každopádně děkujeme také panu Kázovi za konstruktivní pozměňovací návrhy, věc, většinu z nichž podporujeme. Celkově za to si myslím, že došlo v této oblasti k širokému konsenzu. Děkuji. Děkujeme Filipe. Eh, hlásí se ještě někdo, kdo třeba nebyl stínový zpravodaj? Není tomu tak. Takže komise, paní Broms, máte slovo. Eh, pardon, paní Bronz tu není, takže eh, v tuto chvíli nemáme žádné komentáře. Nemáte komentáře? Takže François, prosím. Pane předsedo, já nemám co dodat k tomu, co kolegové řekli. Také bych jim chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům za ducha spolupráce a velice konstruktivní přístup. A myslím, že to stanovisko opravdu bude kvalitní a doufáme, že výbor Ekon to vezme v úvahu. Děkuji, Francois. Zítra budeme hlasovat a Ekon bude hlasovat 17. října, takže další bod na pořadu jednání. Eh, teď je na řadě Antigony Papadopoulou, která tu ještě není. Aha, takže počkáme dvě minuty, měla by dorazit, pokud vím. Dobrá, takže prosím, eh, uděláme si dvouminutovou eh, přestávku. Ano? Děkuji vám, dvě minuty pauza. So, meine Damen und Herren, wir können mitmachen. Takže dámy a pánové, pokračujeme a protože jsme eh, také na webstreamu, takže se na nás díví, dívá 100 000 lidí, takže jenom vyjasním, že obvykle postupujeme přesně podle pořadu jednání, ale bohužel mnoho poslanců sedí i na jiných výborech, kde musí být také přítomní, takže ten systém vůbec není jednoduchý. Není to tedy z nedostatku respektu, ale kvůli tomu, že toho máme tolik na práci v parlamentu, že zkrátka nemůžeme být na dvou místech na jednou. Takže doufám, že to všichni pochopíte. A doufám, že eh, občané Evropy půjdou k volbám. Jak vidíte, jsme velmi transparentní, takže pokračujeme dále. Teď tu máme eh, téma eh, pobytu žáků, neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce OP. Na starosti to má Antigony Papadopoulou, která je velmi rázná, což za chviličku uvidíme. Dávám vám slovo, všichni stínoví zpravodajové i komise jsou tady, takže se těšíme na napínavou debatu. Antigony, prosím. Thank you very much, uh, chair. I... Děkuji, uh, pane předsedo. Uh, já jsem velice ráda za to úvodní slovo. Eh, protože opravdu máme spoustu eh, střetů časových, my, eh, takže člověk se snaží být všude. Tenhle návrh komise nám byl předán na konci roku před letními prázdninami. My jsme pracovali přes léto, tak abychom mohli zpracovat pozměňovací návrhy. Dostali jsme jich hodně, celkem 158 a podařilo se nám po eh, debatě se stínovými zpravodaji všech politických frakcí hm, vytvořit mechanismus hm, vzájemné debaty. A teď se snažíme eh, vytvořit kompromis se všemi politickými frakcemi. Protože jsou tady tři různé věci, u kterých máme eh, různé eh, razná stanoviska. Já musím znovu zopakovat, že komise se pokouší dát do této přepracované směrnice tři kategorie Eh, dřív jsme jich tam měli víc, eh, eh, vědce, výzkumníky, studenty, žáky a tak dále. A bylo těžké to dát do té přepracované verze, když nebylo úplně jasné, jaké jsou mezi nimi rozdíly. Včera jsme to probírali s komisí odpoledne, některé ty jejich odpovědi na naše dotazy z předchozích debat. Takže dnes eh, máme eh, velice dobrou situaci. A sice pokoušíme se eh, uzavřít kompromisy se všemi politickými frakcemi, abychom dosáhli určitou dohodu v některých těchto věcech. A potom, proto, abychom potom, potom proto mohli hlasovat. Mým cílem je, aby eh, tohle to fungovalo nakonec ten systém pro eh, eh, občany třetích zemí. A jde o to, že musíme zajistit rovné zacházení se všemi kategoriemi pracujících ze třetích zemí a na druhou stranu musíme bojovat proti sociálnímu dumpingu. Opravdu si vážíme toho ducha spolupráce stínových zpravodajů a dalších politických frakcí A myslíme si, že mezi těmito dvěma, 20 eh, kompromisy eh, jsou některé, které eh, kde, na kterých se shodneme s EPP, jinde s ALDE a se zelenými. A nakonec budeme chtít zaslat nové kompromisy, tak abychom opravdu přišli s dobrou dohodou. Hlavní kategorie problematické byly za prvé věk, Někdo říkal od 18 do 30, někdo od 18 do 35. Já si myslím, že tam musí být eh, hor, eh, vyšší limit. Eh, a je to limit pro kategorii oper. On jim nemůže být 40, prostě musí tam být nějaký nejvyšší věk. Tady jsme to dali 18 až 30 nebo 18 až 35. Pokud ten člověk, tedy pokud se nám dos, podaří dosáhnout kompromis, tak to bude uspokojivé. Druhý eh, problém, eh, který máme, je pracovní doba studentů. Pokud eh, občané třetích zemí přijdou do nějakého členského státu, tak by určitě měl existovat minimální počet hodin, po které mohou pracovat. Hovoříme tady asi o 10 hodinách, alespoň o 10 hodinách na členský stát. Měli jsme tady rozdíly v přístupech politických frakcí, pokud jde o nejvyšší limit, nebo ten horní limit, ale o tom musí rozhodnout členské státy kolik lidí pustí a na kolik hodin, protože situace v jednotlivých zemích eh, se liší. A potom eh, je tady eh, věc rovného zacházení. Komise chtěla, aby vědeští pracovníci byli v privilegované pozici, tak aby například mohli dokončit studia a po dokončení studia mohli zůstat 6 až 12 měsíců. A nebo si potom otevřít podnikání. A lidé podle této kategorie by měli mít nárok na rovné zacházení se státními příslušníky. To, tak to ovšem není přesně s těmi ostatními skupinami, protože tam cílem komise bylo zajistit rovné zacházení, pokud podle eh, stávajícího povolení jednotného pracovního bude se s nimi zacházet jako s eh, pracujícími. Pokud oni tedy budou mít toto povolení, tak budou mít rovné zacházení. A ne eh, v tom případě, o kterém jsem hovořila předtím. A my jsme se snažili tady nalézt ten nejlepší možný eh, kompromis. A já jsem slíbila, že nové pozměňovací návrhy dám dohromady eh, co nejdříve, abychom o tom mohli jít hlasovat. Ale každopádně děkuji a děkuji všem stínovým zpravodajům. Děkuji. Budete muset tady ještě eh, pracovat. Eh, máte na to chuť, eh, Sáry za EPP. Děkuji, Tomasi. Já si opravdu vážím snah naší zpravodajky tohle vyřešit za tak krátkou dobu. A zejména během včerejška a dneška jsme se pokoušeli dosáhnout dobrého kompromisu a jsem si jistá, že se nám podaří toho cíle dosáhnout ještě do zítřka. Jak už paní zpravodajka říkala, mm, když komise rozšířila rozsah působnosti ze studentů a vědeckých pracovníků na všechny ostatní kategorie, tak vytvořila určité problémy. Zejména protože tady máme směrnici o jednotném povolení Lukrajt a musíme se jich držet. Ale pokud jde o rovné zacházení, tak bychom také měli mít na paměti, že ne, eh, Eh, vytváříme tady eh, nějaké příznivější zacházení s občany eh, třetích zemí než s občany EU. E a proto kompromisy F a S jsou mimořádně důležité. S se týká článku 21 a F se týká úvodního ustanovení 36. Čili já bych to pořád ještě chtěla takto formulovat, protože komise říká, že nemůžeme vytvářet to má práva touto směrnicí, že by to mělo být v souladu s eh, směrnicí o jednotném povolení. A proto já mám určité formulace, které bych tam chtěla dát, protože opravdu nemůžeme prostě říci, že Eh, dáme eh, sociální zabezpečení eh, všem těmto, celé této kategorii, protože tohle neexistuje ani pro občany EU. Čili já bych byla ráda, aby se tam dodalo, pouze pokud tyto lidi členské státy považují jako pracu, za pracující a tyto lidé tam byli puštěni jako pracující. Protože Cílem jednotného povolení je dát tomu člověku možnost přijet do nějakého členského státu, aby tam pracoval. Čili hovoříme tady o pracujících, ale někdy tady u těchto nových skupin to jsou pracující, ale oper třeba se jako nejsou eh, Eh, na řádných pracovních smlouvách, také neplacení eh, stážisté, dobrovolníci, to je někdo jiný. Takže dobře, můžeme říci, tihle lidé budou mít nárok na celý sociální systém. No nejsou to pracující podle eh, systému jednotného povolení by měli, ale proto i já bych opravdu velice pečlivě formulovala tyhle věci. Jinak bych řekla, že No, se tím zpravodaj dalších politických frakcí jsme eh, nalezli velmi dobré kompromisy a doufám, že se nám opravdu podaří dokončit práci do zítřejšího rána, tak abychom mohli hlasovat zírat a opravdu ještě jednou děkuji tedy mm, zpravodajce a všem stínovým zpravodajům. Takže vám eh, přeji eh, veselou noc a teď Jean Lambert chce být také u dalších kompromisů? Yes, thank you. Well, some of us are going Děkuji. Ehm, někteří se večer budou věnovat problematice důchodu, to bude rozhodně zrušující večer. Kompromisy, které máme před myslím, jsou podle našeho názoru poměrně dobré, i když podle našeho názoru ty kompromisní návrhy míří trošku někam jinam než původní pozměňovací návrhy, takže se obávám o osud těchto kompromisních návrhů. Jedna z věcí, o které tady lidé hovořili, to znamená rovné zacházení, podle našeho názoru my bychom měli směřovat k takzvaným modrým kartám a e, to by mělo e, jaksi být zahrnuto do problematiky jednotného povolení. A neradi bychom e, jaksi ustupovali od toho, co již jaksi je zajištěno výzkumným pracovníkům co se týče pracovní doby, a tam toho minima, my souhlasíme s návrhem komise 20 hodin a pokud by chtěl někdo, aby to začínalo deseti hodinami, to bychom se velmi zdráhali, protože taky ze zkušenosti víme, že v některých členských zemích i tam, kde je eh, maximální hranice, tak tak se to používá prakticky jako určitá forma, jak bych to tak řekla, zastrašování eh, pro ty, kteří pracují moc. A když se to překročí, tak potom hrozí, že by museli pryč. A co se týče věku oper, v v Radě Evropy je dohoda od roku 1969, což by se mělo um, aktualizovat eh, v souladu s politikou aktivního stárnutí. Taky víme, že existují velice úspěšné postupy pro starší osoby působící jako oper a není důvod a, a to jsou třeba aktivity, ke kterým neměli příležitost, když jim bylo 18 a takže nám e, nevyhovuje e, omezit věkem činnost jako oper, práce oper. E, takže umím si představit kompromisy mezi některými politickými frakcemi, ale zřejmě my se mezi ně nezařadíme na rozdíl od jiných případů. Děkuji. Ano, to bylo jasné jako vždy. Hlásí se ještě někdo další? A ne, kdo není stínový zpravodaj? Není tomu tak. Filip se hlásí, Filip se nehlásí. Dobrá. Eh, chcete ještě něco říci místo paní Hirš? Ne k tomuhle. Dobře, děkuji. Takže pan Šlitr z Evropské komise. Děkuji. Děkuji. Já se omezím jenom na pár komentářů ohledně otázek, které zazněly na předchozích schůzích i dnes. Co se týče jednotného rovného zacházení a přístupu komise, co se týče výzkumných pracovníků. My nechceme ustupovat od práv na rovné zacházení pro výzkumné pracovníky zastávající směrnice. Tady bychom udělali malou odbočku, k této směrnici, to je to, co my navrhujeme. V případě studentů my navrhujeme, aby jejich kvalifikace nebyla eh, jaksi mm, eh, podmínkou pro to, zda budou podléhat pod jednotné povolení, eh, ale budou možné některé výjimky ze strany členských států, které nebudou, nebudou spochybňovat tyto výjimky. Jinak u těch ostatních skupin tak všechny by měly mít nárok na rovné zacházení na základě jednotného povolení, ale pouze co se týče přístupu ke zboží a službám. A jak zpravodaj eh, říkala, ty, ti, kteří jsou považováni za pracovníky, budou pokryti jednotným trhem a nejenom co se týče služeb a, a zboží, ale všech eh, jaksi mm, práv eh, takže tolik eh, stanovisko komise. Děkuji. Děkuji, tím pádem ještě na závěr rozpravy Antigona uvidíme, co se bude ještě dnes v noci dít v oblasti kompromisu, ale ty nám to jistě řekneš. Ano, eh, jednoznačně toto dokončíme. Já si myslím, že dosáhneme dobré dohody. Nechci vylučovat zelené, eh, mně se některé jejich návrhy líbí a doufám, že najdeme kompromis. Eh, nechci sem zabudovávat horní limit eh, co do těch 20 hodin, jenom abych vás ujistila. A jeden z vašich návrhů sem také zakomponujeme, já vám to ještě pošlu písemně. Nejde o to, že bychom chtěli být zaujatí, chceme naopak uspokojit všechny politické skupiny. A na základě diskuse, která proběhla včera s komisí, chceme zohlednit eh, vše, co se týče článku 36, který přesně určuje, eh, kdo to je placený nebo neplacený eh, člověk v odborné přípravě je potřeba, aby s nimi bylo zacházeno podle článku 79 smlouvy, takže máme zde různé kategorie a možné výjimky. Takže se musíme podívat na to, jak tu dohodu lze implementovat. Musíme přitom pamatovat na ten dokument, který nám byl dán a doufejme, že do zítřka už budeme mít hlasovací seznam a kompromisy budou kompromisy všech tří politických frakcí. Děkujeme, opět velmi jasně řečeno, hlasovat se bude zítra, výbor Libe o tom bude jednat 17. října. Tak, teď na seznamu mám Edith Bauer, ale eh, nevím, jestli tu není, tak nevím, jestli bychom Jean Lambert mohli vzít jako první. Můžeme tě vzít jako první, to znamená Evropská, Evropská strategie pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí. Ano, takže prosím Jean Lambert. Já se pokusím najít správný, správné desky. Asi si vzpomenete, že stanovisko, které tady máme, se je pro výbor pro životní prostředí na, eh, v reakci na konzultace komise ohledně eh, odpadu, plastového odpadu. Toto má vliv na zaměstnanost a určité dimenze vzdělávání a zdraví a bezpečnosti. Máme celou řadu pozměňovacích návrhů ze strany různých politických frakcí a prakticky všechny tyto pozměňovací návrhy, nebo 30 z nich je velmi konstruktivních a míří jaksi stejným směrem za což jsem velmi vděčná kolegům. Myslím, že najdeme celou řadu kompromisních návrhů, především u těch odstavců, kde přišlo těch pozměňovacích návrhů více. U odstavce 1, kde se hovoří o hodnocení technologií v souvislosti s vlivem na životní prostředí, tak navrhuji, abychom se pokusili nalézt kompromis, který by se hodně opíral o návrh Jean-Luc Benamias, protože ten tam přináší několik jaksi podstatných aspektů, podobně jako návrhy kolegů Sogor a, a dalších, takže tam si myslím, že se podaří dosáhnout schody. Odstavec 2, tam byly šest pozměňovacích návrhů ve smyslu podpory odvětví, kde je dobrý potenciál zaměstnanosti. Eh, tam bychom to strukturovali kolem těch tří eh, otázek. Za prvé kvality pracovních míst, aby to byla důstojná práce v, eh, v odvětví tedy recyklace plastů a rozvoje nízkouhlíkového odvětví a nízkouhlíkové ekonomiky a Třetí se souvisí s agenturou a změnami v souvislosti s místním samozprávou, takže toto bychom mohli nějak v tom znění posílit. To by mohlo jít. U odstavce 4 nevím, jestli je, je potřeba kompromis, tam můžeme pouze jaksi kumulovat ty, ta témata, která jsou předložena, možná pozměňovací návrh kolegyně Papadopulo číslo 19 souvisí eh, s tím, jak se eh, tedy, aby tam teda nic z toho nebylo vypuštěno. Co se týče odstavce 5 o inovacích v odvětví, některé nové technologie, nanotechnologie, a měření míry rizika. Tady taky, myslím, můžeme dosáhnout kompromisu u pozměňovacích návrhů 22 a 23. Pozměňovací návrh 24 možná si zaslouží trošku diskusy, ale možná po menší úpravě znění bude možné také dosáhnout schody u odstavce 6 ohledně vzdělávání odbornosti tam se musíme především podívat na to, co to bylo, co bylo předloženo, na, jak, na tu strukturu, která přináší celá, celou řadu nových nápadů ohledně využití Evropského sociálního fondu pro vzdělávání nebo otázky zlepšení postavení práce eh, v tomto eh, odvětví, společenské uplatnění, že lidé, kteří eh, přichází v práci do styku s odpadem, mm, často trpí takovým tím pocitem, jako že jejich práce je odpad. A takže mm, můžeme uvažovat o tom, jakým způsobem zlepšit vlastně to vnímání této práce jakožto velice užitečné a, a odborně na výši a tak dále, čili je to o, o kvalitě mm, nahlížení na tuto práci. Pak e, jsou tu takové samostatné dva, tři pozměňovací návrhy. Jeden se věnuje otázkám vývozu odpadu, dva se tomu věnují do různých částí světa a dopadech, které to má. Hmm. Jeden z nich je můj, takže samozřejmě s ním souhlasím, ale souhlasím i s tím druhým pozměňovacím návrhem na toto téma a pak je tam jedno samostatné, jeden eh, samostatný pozměňovací návrh 16, který rozšiřuje pole působnosti tohoto a s tím já také souhlasím. A, ehm, takže já opravdu oceňuji návrhy všech kolegů a doufám, že se nám podaří dospět k nějakému silnému dokumentu, který se náležitě odrazí tedy v tom finálním dokumentu. Děkuji také eh, za nabídku eh, k, eh, někdejším stínovým, k jednotlivým stínovým zpravodajům a teď Antigonizu socialisty. Řešení se nehovoří o mikrofonu. Tak já jsem eh, byla tak trochu eh, zmatená, protože jsem si říkala, co se stane eh, s tou předchozí věcí. Ale k téhle máme také několik připomínek. No, v tomto případě si opravdu myslíme, že strategie 2020 by opravdu měla Eh, být o eh, implementaci rychlého, eh, trvale udržitelného a, chyt, a inkluzivního růstu. Máme určité pochybnosti. Celkem jsme předložili zhruba sedm pozměňovacích návrhů a zaměřujeme se především na potřebu zvážit sociální důsledky nových, tedy důsledku nové eh, ekologické politiky. My tvrdíme, že plná implementace eh, nové legislativy EU o odpadech ušetří 72 eh, miliard eur ročně, zvýší obrat o 42 miliard a vytvoří řadu pracovních míst do roku 2020. A to jsou velice důležitá čísla, která musíme zohledňovat. Také eh, zdůrazněme, že recyklace plastu může eh, vytvořit eh, do, tedy v Evropské 27. vytvořit 160 tisíc míst, pokud se zvýší úroveň recyklování plastu do roku 2020 o několik procent. Takže hm, Chceme eh, zdůraznit, že eh, v eh, recyklačním odvětví je potenciál zvyšování zaměstnanosti a tohle je výzva, která nabízí nové příležitosti. Jak říkám, většinu pozměňovacích návrhů vítáme, jenom u některých máme pochybnosti a budeme tedy o eh, nich tedy hlasovat proti ním a vyznačíme to na hlasovacím seznamu. Děkuji. Eh, potom je tady Filip Belnian za liberály. Filipe, prosím. Ano, já jsem eh, s velkou radostí chtěl být s stínovým zpravodajem k této zprávě, protože jedna z mých specializací dlouhou dobu je právě umělohmotný odpad, takže jsem byl rád, že se na to můžu zaměřit. Sdílem, sdílím názor zpravodajky eh, k odpadovému hospodáření eh, s odpady tedy eh, plastovými a myslíme si, že nový systém bude moci vytvořit nová pracovní místa v této věci. Musíme také občany vybavit nezbytnými dovednostmi pro nástup do této práce souhlasím s tím, co Jean říkala ohledně statusu pracovních míst v, té, v tom odvětví eh, odpadové hospodářství eh, dostává eh, takový nový nátěr, bych řekl, a to je tedy pozitivní. Pozměňovací návrhy z mé strany mají za cíl posílit ten stávající text Myslím, že také eh, v eh, opětovné využití eh, by mohlo být dobrým způsobem, kromě recyklace, jak to vyřešit. Potom tady také máme odbornou přípravu, odborné vzdělávání. A mm, o tom já se zmiňuji v svých pozměňovacích návrzích. Většina návrhů je pozitivně laděna a my bychom měli potvrdit tedy většinu z nich. Čili těším se na sestavení eh, kompromisu eh, k tomuto stanovisku. Děkuji, Filipe. Je tady nějaký eh, ještě poslanec, který by se k tomuto hlásil a nebyl s jiným zpravodajem? Není tomu tak, takže dostává slovo Evropská komise v podobě paní Štefle. Já se omlouvám, paní Štefle tady není, takže nemáme připomínky. Dobrá, říká pan předseda a tím jsme zkrátili debatu. A slovo dostává opět Jean. Myslím, eh, že eh, máš několik minut. My tě určitě rádi vyslechneme. Když někdy mluvíme, tak eh, obyčejně dostaneme minutu nebo dvě a chceme víc. A, jsme téměř k nezastavení, ale dnes odpoledne tedy se nám ten sen plní. Takže děkuji všem za jejich připomínky. Pokud o, o vaše dodatečné připomínky, tak eh, souhlasím, že všichni se snažíme eh, posílit ten potenciál tvorby pracovních míst, který tady eh, je. Lidé se ptají, odkud budou nová pracovní místa sebrat a tohle je jedna věc, kde se, na kterou se můžeme zaměřit. Potom je tady otázka, která se týkala odborného vzdělávání. To jsou důležité věci, učňovského vzdělávání. A jak to souvisí s snížením náročnosti surovinové, tak to je eh, také důležité. Nějak 50% plastů končí na skládce, kde eh, užitečné nejsou k ničemu eh, pro planetu. A určitě ne pro ekonomiku a pro pracovní místa, takže určitě s tím můžeme udělat toho hodně. Vím, že výbor pro životní prostředí se na to také dívá z tohoto pohledu a e, zkoumá ten e, potenciál zdrojů, který existuje v tom, co e, tedy končí na skládkách nebo v oceánech a tvoří tam děsné problémy. Takže určitě s tím můžeme si počít něco užitečného. Děkuji tedy kolegům a budeme v kontaktu. Já děkuji i za tu pružnost a řekl bych, že 17. října budeme hlasovat a výbor pro životní prostředí 5. listopadu doufáme, doufejme, přejme všechno chytré, co my schválíme. A teď měla Edith Bauer mm, je na řadě, čili to, co jsme předtím museli přeskočit, protože Edith Bauer byla na jiném výboru Eh, projednáme teď, a sice genderové aspekty Evropské rámce pro národní strategie na začlenění Romů. Erit Bauer eh, má slovo. As you have eh, seen, we just... Takže já jsem se do poslední chvíli snažila nalézt nějaké rozumné kompromisy a vyměňovali jsme si tady o tom názory. Máme deset kompromisních návrhů. Většina z nich má podporu většiny frakcí. Jsou tam nějaká, doposavat nějaká nedorozumění ohledně otázky zaměstnatelnosti, my se můžeme dohodnout na tom, že tyto otázky jsou velice složité, ale já jsem přesvědčená, že zaměstnatelnost nebo nedostatečná zaměstnatelnost v souvislosti s hlubokou, hluboce nedostatečnou vzdělaností romských žen je také jedním z důvodů, kromě diskriminace a kromě nedostatku pracovních příležitostí, kromě těžkého přístupu k práci a zaměstnání, mně se jeví, že bychom neměli zavírat oči před tím, že je tu prostě také špatná zaměstnatelnost. Co se týče kompromisů B a snažili jsme se nalézt nějaké řešení a já mám pocit, že asi bychom mohli dosáhnout i dalších přijatelných kompromisů. I should chair the meeting. <laughs> I am a privilege že mám příležitost dát slovo další řečnici. Zrovna jsem přemýšlela, kdo mi dá slovo. Ne, děkuji, děkuji. Především bych chtěla říct, že velice oceňuji spolupráci s Edit na toto téma, přestože tedy proběhla řada diskusí na určitá témata, která vy jste také zmínila, tedy jak formulovat určité problémy. Na jedné straně buď jaksi zdůrazňovat individuální charakteristiky problému, nebo spíš přistupovat tak jako systémověji ke všem těmto složitým eh, problémům romské komunity, romských žen, počínaje Eh, odděleným bydlením, eh, oddělenou školní docházkou eh, nebo segregací prostě v těchto oblastech, mm, slabému přístupu k zaměstnáním. A ty diskuze byly velice plodné a snažili jsme se posílit nebo zdůraznit ty aspekty, které více hovoří o strukturálních problémech a Edith chtěla zdůraznit ještě jiné aspekty, ale máme jeden kompromisní návrh, kde stále ještě váháme, jestli SND to může podpořit a hledáme řešení, které by bylo přijatelné pro všechny. A to se týká, to je kompromisní návrh AB nebo BA, kde v první části hovoříme o e, problematice e, e, raných těhotenství a v druhé části říkáme, že pokud by učitelé věnovali nebo byli více informováni o romské kultuře, že by to, to bylo možné omezit. Ale já s tím mám problém, protože to není kulturní charakteristika romské společnosti, je to spíš důsledek beznadějné situace, kde ani Eh, školní docházka ne, eh, nevyústí v zaměstnání a příjem a, eh, a, a z toho důvodu ta raná těhotenství bývají vlastně jedinou cestou, jak si nějakým způsobem zajistit nějaký příjem v této komunitě pro tyto mladé ženy. Takže my jsme se snažili nalézt něco a v tomto formátu to jaksi nemůžeme podpořit, protože si nemyslíme, že to je eh, kulturní záležitost, ale spíš důsledek toho, té segregace v té společnosti, segregace bydlení a tak dále. Ale víceméně je to diskuse, která probíhala celou dobu a doufáme, že dospějeme k něčemu přijatelnému. Děkuji. Kingo, děkujeme moc krát za všechny ty informace a teď kdo jiný než Phil Bennion. Děkuji. Eh, teď eh, hovořím jménem dělky eh, Kačina. Nicméně já jsem toto téma také důkladně prodiskutoval, takže nebude to jenom čtení nějakých poznámek. Tuto zprávu z vlastní iniciativy vítáme a vítáme i stanovisko výboru. Je zde pouze pár návrhů, které nemůžeme podpořit, protože by bylo možné je chápat nebo vykládat jako stigmatizující vůči romským ženám. Je to v podstatě to samé, co říkala teď paní Genč je potřeba eh, zachovat v této věci alespoň trošku politické korektnosti, eh, protože to bude naše stanovisko a je to stanovisko k velmi citlivému a důležitému tématu. Je proto důležité, aby interpretace nevytvářely víc problémů, než kolik jich vyřeší. Proto je potřeba jednat velmi opatrně, hovořit o věcech jako sexuální vzdělávání, raná těhotenství, brzký odhod ze škol, odchod ze škol, nízká zaměstnanost, zejména když hovoříme o konkrétním etniku, je to složité. A zároveň nemůžeme akceptovat nic, co by implikovalo, že nějaká etnická skupina, nějaké etnikum nějakým způsobem zneužívá svou závislost na sociálních právech. To také ne. Takže je to vlastně otázka jenom změny slovíček, eh, aby to nevedlo k těmto interpretacím. Na druhou stranu podporujeme většinu kompromisních návrhů a všechny návrhy, které obohacují ten text. Eh, dochází ke konsenzu co do substance tohoto textu a jsme rádi, že i my můžeme být součástí tohoto koncenzu, abychom našli společné řešení. Dobrá, děkuji. Nikoho dalšího na seznamu nemám, takže dáme slovo Evropské komisi, což je paní Činy. Doufám, že to říkám správně. Děkuji. Stanovisko komise týkající se romských žen už od roku 2011 je, že Romky, stejně jako Romové obecně, trpí diskriminací a sociálním vylučováním. Myslíme si, že toto je dobře reflektováno v té zprávě i ve stanovisku. Na čtvrté mezinárodní konferenci romských žen, které se komise účastnila minulý týden, samotné romské ženy eh, upozornili na celou řadu citlivých otázek. Ta rozprava, která zde je, to znamená, jsou to kulturní aspekty nebo jsou to nějaké hraniční aspekty lidskoprávní, týkající se práv žen nebo něco takového, to se tam také objevilo. Takže komise Eh, tomuto tématu rozumí a připomíná, že je potřeba pečlivě volit slova, abychom neposkytli sdělení, které by někdo, zejména veřejný názor, mohl dezinterpretovat. Děkujeme vám. A jako poslední Edith Bauer z Paravodajka. Zítra budeme hlasovat, takže jak se k tomu stavíš? Děkuji. No, když se podívám na ten návrh BA, mám trošku dojem, že e, vlastně zrušíme návrh 20, který upozorňuje na ten kulturní aspekt. A bez toho mám pocit, že by tam e, nebyla dostatečná úvaha. E, takže to asi bude náš příští návrh. Mohu vás ujistit, pane Beněné, že Naším záměrem není kohokoliv stigmatizovat. Snažíme se upozornit, eh, pokud jde tedy o odpovědnosti našeho výboru, upozornit na otázky zaměstnanosti. Proč je tak nízká míra zaměstnanosti u romských žen? Snažíme se hledat důvody, proč tomu tak je. Eh, Kinga Gönč má naprostou pravdu. Je to téma velmi komplexní a musíme se snažit vyhnout jednostranným přístupům. Není to výlučně otázka jednotlivců, to vůbec ne. Chudoba nemůže být vnímána jako vina jednotlivce. Na druhou stranu není to výlučně ani vina nebo selhání společnosti. Fakt je, že ta situace je asi ještě složitější a musíme najít nějaké rozumné řešení této otázky která je skutečně velmi závažná. Děkujeme Edit. Zítra budeme hlasovat. Výbor FEM bude o tomto jednat 14. října. A určitě převezme mnoho z toho, co jsme se mi, eh, na čem jsme se mi rozhodli. Takže to byla jedenáctka, dvanáctka už byla, ale ještě bod šest musíme zvládnout. Takže Filip Boulon Teď je to na tobě. Jde o podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti na téma nová industrializace. Je to tvé. Merci. Děkuji, předsedo. Byl jsem požádán, jestli bych byl ochoten odložit svou zprávu, než přijde Ricarden, ale vidím, že on tu ještě není. Ale je v budově, dobrá. Tak já začnu. Ehm, my jsme o tom hovořili minulý týden, o této zprávě, takže já to nebudu opakovat. To znamená to obecné směřování zprávy. A chtěl jsem to schrnout, ale už je tady. Takže bylo předloženo 43 pozměňovacích návrhů, předložili je především socialisté a zelení. Já jsem předložil čtyři kompromisní návrhy, které pokrývají 17 pozměňovacích návrhů. Ty čtyři kompromisní návrhy podpě- podporují socialisté i zelení a včera jsme měli návrhy na změnu těchto kompromisních návrhů ze strany liberálů, kteří navrhli nějaké úpravy. Takže pokud se dohodneme se socialisty a zelenými, abychom přijali tyto úpravy, pak můžeme jaksi vzít mezi sebe i liberály. Kromě kompromisu A, kde liberálové navrhují eh, uvést text tak, že silný sociální dialog a tam dát a nebo aktivní politiku zaměstnanosti, to doplnit, já nechám Frederika Dardena, aby se k tomu vyjádřil, ale osobně proti tomu jaksi nevidím nic vážného, proč, proč to tam nedat. V kompromisním návrhu B je navrženo hovořit o individuálních právo, o individuálním právu přístupu k doplňkovému vzdělání, e, navíc tedy k tomu, to znamená nejenom individuální právo dokončit si vzdělání. A tak se asi zeptám eh, kolegy, eh, jaký v tom vidí rozdíl. Proti tomu, co jsme tam měli předtím, třetí návrh se týká flexicurity. kde se obávám, že se neschodneme na tom, že je třeba rozvíjet flexikuritu myslím, že to tam prostě nepo, nepotřebuje dál rozvést, takže to je změna kompromisního návrhu, se kterou já nesouhlasím. Takže, když to shrnu, pokud naše výchozí koalice bude souhlasit, bychom mohli upravit kompromisní návrhy A a B, proč ne? A jinak na hlasovacím seznamu uvedu za sebe, že jsem proti návrhům, které nejsou pokryté kompromisy, což jsou návrhy 1, 3, 9, 20 a 27. Takže když budete někdo chtít podrobnosti, tak samozřejmě rád, ale eh, jinak obecně eh, myslím, že ta zpráva žádné velké problémy nepředstavuje. Děkujeme, Filipe. Možná Frederik má hodně připomínek k tomu, takže máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem přišel skoro pozdě, ale myslím, že jsem slyšel to hlavní. Já jsem velice spokojení s rozhovory, které jsme vedli se spravodajem a jsem spokojený i se zahrnutím našich návrhů do kompromisu a uvedu pár bodů, které považuji za důležité. Za prvé, cíl investic, což má být vznik a uchování pracovních příležitostí, zlepšení eh, práva na vzdělání eh, a odborné vzdělání a že se nemusíme zaměřit jenom na průmysl s vysokou přidanou hodnotou, ale i další nutnou rovnováhu flexekurity Eh, mezi rovnováhou, tedy na, na jedné straně flexibilita, na druhé straně sociální ochrana, dále sociální dialog, především v souvislosti s hlasováním o zprávě o, eh, od kolegy Handro a lepší využití eh, legislativy Unie o migraci pracovníků z pohledu sociální ochrany. Čili to tam v těch kompromisech je, to mě těší. Mám tedy pár připomínek, které se týkají žádostí, které považuji za trošku opožděné eh, k dalších kolegů. Co se týče kompromisu A, jsem trošku překvapen formulací A nebo. Myslím si, že A, což byl ten základní kompromis, vyhovovalo lépe naší vůli. Takže si myslím, že my ve frakci takové naředění z a na a nebo těžko můžeme přijmout. Možná si o tom můžeme potom pohovořit. Ale co se týče kompromisu B, právo na přístup spíš než právo tam se obávám, že zatím je zase naředění toho práva. Práva k přístupu, přístupu za jakou cenu. Nevidím ten dosah, tak dokud nepochopím, co to obnáší, tak se těžko můžu vyjádřit pro. Co se týče kompromisu C, rozumím tomu, že zpravodaj není pro. Takže tolik pár připomínek k těmto návrhům na poslední chvíli, ale jinak si myslím, že směřujeme k dobré zprávě. Konečně dobrá zpráva. Teď Filip Benjen, kdo jiný za liberály. Děkuji zpravodaji za všechnu jeho práci. Je to, myslím, výborná zpráva. A ty změny, které my navrhujeme, jsou opravdu drobné, ale mohly by mít významné dopady. A není to opožděná žádost, my jsme o to žádali již dříve, ale, ale asi nebylo vyloženě zohledněno, jak je to pro nás důležité. Takže bych řekl, proč bychom rádi, aby tam bylo Eh, nebo, nebo a, nebo v kompromisu a. Není to žádný pejorativní eh, přístup k sociálnímu dialogu. Němečtí kolegové mají silný sociální dialog, francouzští kolegové také. A my v Británii nemáme sociální dialog. Prostě jsou státy, které jej nemají. A když se podíváme na to, kdo nejlépe bojuje s nezaměstnaností, tak nejlépe e, e, Německo, tedy které má sociální dialog, ale e, také dobře se s tím vypořádává Británie, která nemá sociální dialog, ale má velmi aktivní politiku zaměstnanosti. Takže ono není potřeba oboje. Je, oboje je pozitivní, ale když se podíváme na fakta, jak jsou, tak eh, my máme 7,5% nezaměstnanosti ve Spojeném království, ale to je zásluha velice, velice aktivní politiky zaměstnanosti. Eh, takže proto si myslím, že je korektní říci, že to může být kombinace, nebo jedno nebo druhé, a proto chceme, aby tam bylo a nebo Není to proti sociálnímu dialogu. Někteří e, prostě to dokáží dělat jinou svojí cestou, formou té aktivní, velmi aktivní politiky zaměstnanosti. Druhý bod, tam nevím, co je přesně s tou částí o vytváření pracovních příležitostí. Mně se zdá, že v anglické verzi to není. Já nejsem, já neumím francouzsky a zaměstnanci kolegové říkají, že ve francouzské verzi to já v anglické není. Takže tam já potřebuji určité vysvětlení. A co se týče dalšího kompromisu B, o kterém tady byla řeč, má naprosto pravdu v tom přístupu, práva k přístupu k celoživotnímu vzdělávání. E, to je přesně to, protože to je takové absolutní právo, právo na celoživotní vzdělávání, protože existuje celá řada vzdělávacích programů, které jsou konkurenceschopné, jejich vstup do nich je konkurenceschopný. Lidé si eh, se žádají o vstup. Je tam, jestliže někomu je odepřen přístup, nebo má přístup k tomu, aby se přihlásil a dostane místo, ale jestliže to místo nedostane, tak to znamená, že půjde k Evropskému soudu a řekne, že mu bylo odepřeno místo, protože vlastně on má nárok na celoživotní vzdělávání. Teď má právo být na tom kurzu, i když třeba nesplňuje e, požadavky pro přijetí na takový daný Kurs, Čili to je to právo k přístupu a ne absolutní právo, protože měli bychom uvažovat právě o těch dopadech, které to bude mít e, jako nárok a, a jaké tedy by to mělo potom důsledky. Takže já bych raději tam viděl právo na přístup než absolutní právo. A jediná poslední věc se týká flexekurity je to totež flexisekurita, jak se tady říkalo, je to totež, co sekurita? Je to, je to jenom jinak řečeno totež? E ano, rozmanitost v EU znamená, že se od sebe i hodně učíme. A i toto je pěkná příležitost. Takže po stínových zpravodajích tady ještě se hlásí Danuta, která není stínová zpravodajka, ale má slovo. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, vystoupit ve dvou věcech. Nejdříve eh, za našeho kolegu Jana Kozovského, který eh, sem letí, ale zatím se mu to nepodařilo sem přiletět. A potom bych ráda mluvila svým jménem. Mohu? Dobrá, děkuji. Takže teď za Jana Kozlovského. Vážení dámy a pánové, děkuji eh, panu eh, zpravodaji za práci na eh, tomto stanovisku. Chtěl bych vyjádřit spokojenost, že je tady příznivé klima pro průmysl v Evropské unii. Reindustrializace společenství je jeden ze způsobů války s krizí a představuje šanci na trvalé vytvoření pracovních míst a návrat hospodářského růstu můžeme očekávat, že eh, důležitost průmyslu se bude zvětšovat v EU. Myslím, že eh, cíl eh, zvyšování podílu průmyslu na 20% HDP do roku 2020 je reálný. Jde o to, že třetí průmyslová revoluce ale nebude vypadat tak jako předchozí revoluce. Produkce je decentralizovaná a je rozdělená na drobné činnosti a tento proces bude ještě sílit. A z tohoto pohledu stále větší podíl v produkci budou mít nevelké velké průmyslové závody a malé a střední podniky. A z toho mě také těší, eh, kvůli tomu mě také těší, že v, v našem sdělení eh, je zdůrazněno, eh, pod, zdůrazněna podpora malých a středních podniků a podpoře jejich financování prostřednictvím politiky eh, soudržnosti eh, prostřednictvím poradenství a technické pomoci se zvyšuje už dlouho konkurenceschopnost malých a středních podniků na vnitřním a globálním trhu. Stejně důležité, a možná ještě důležitější, je vytvořit eh, klimatu, které by podporovalo podnikání a odstraňování bariér podnikání. Nesouhlasím s socialistickými poslanci, kteří pozměňovacími návrhy 28 a 30 navrhují vyškrtnutí části, kde se hovoří hovoří o eh, snížení potřeby odbourání, eh, o potřebě snížení administrativní zátěže. Malé podniky jsou eh, pilířem našeho hospodářství a mají velký rozvojový potenciál a proto je nesmírně důležité vytvořit taková řešení, která budou představovat skutečné zlehčení fungování stávajících firm a inspiraci pro vznik nové. A odstranění daňových problémů je proto nejlepším velkým podnětem. Tak vám děkuji za pozornost a teď dovolte, dovolíte pane předsedo, eh, vlastním jménem bych hovořila. Já zcela eh, souhlasím eh, s stanoviskem Eh, poslance Kozlovského a zejména pokud jde o ty jeho poslední část vystoupení. Eh, kolegové ze socialistické frakce eh, tady chtějí vyškrtnout tu možnost daňových úlev pro, malých a střední, pro malé a střední podniky. Víme dobře, že 90% pracovních míst je právě v malých a středních poznicích. Víme dobře, jak je obtížné pro ně konkurovat velkým korporacím, velkým firmám firmám. A v souvislosti s tím také víme, jak nesmírně důležité je, aby těch malých a středních podniků bylo co nejvíce, aby co nejvíce tvořili eh, pracovních míst, zejména dnes, kdy máme takovou obrovskou nezaměstnanost v našich zemí, kde je tak obtížné pro mladé lidi nalézt eh, práci a myslím si tudíž, že eh, snižování administrativní zátěže a daní je nejlepší cestou, která bude podporovat trh práce a myslím si, že jsme výbor pro, eh, že eh, výbor pro zaměstnanost musí eh, válčit za to, abychom snížili problémy pro zaměstnanost a ne to, co dělají tady poslanci z řad socialistů. Děkuji. Děkuji vám a posledním řečníkem je Alessandro Serkas. Prosím. Fuerza el argumento. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl důrazně podpořit argument eh, socialistické frakce, eh, které tady prosazuje pan Darden. Tady nejde o to říci, že je to a nebo že to je rozdíl. Kdybychom podpořili názor pana Brona, můžeme mít buď aktivní státní politiku nebo sociální dialog. Já si myslím, že to není neslučitelné a chtěl bych říct si panu Bolanovi, že se je třeba věnovat velkou pozornost této argumentaci. Spojené království bylo vyloučeno z protokolu 14 Maastrichtské smlouvy v roce 2012 a e, Spojené království ovšem podpořilo v roce 96 e, Amsterdamskou smlouvu a Lisabonskou smlouvu, kde je sociální dialog považován za základ. Takže si tady nemůžeme hrát na to, jako jestli máme nebo nemáme sociální dialog. Prostě nelze říci, že sociální dialog je otázkou volby. To je, to je naprostý základ. Takže, pane Bulane, tady to pokušení, které mají Britové, na to je potřeba se podívat opravdu velmi ostražitě. Oni jsou tady od toho, aby byli uh, Evropany a ne, aby z nás dělali Brity. Eh, evropská, eh, evropský dialog a podporování, to může být dobrá zkušenost v některých zemích. Dobrá, a teď eh, Evropská komise, paní Grunberg, nebo je to pan Grunberg, prosím, máte slovo. Eh, děkuji, eh, pane předsedo, že dostávám prostor k tomu se vyjádřit. Děkuji za toto stanovisko. Týká se relevantních záležitostí jednoho z čtyř pilířů naší průmyslové politiky a sice vzdělání, kvalifikace. Eh, uvědomíme si, že eh, v některých sektorech ekonomiky je větší nedostatek dovedností než eh, jinde. Víme, že vědci a technici jsou jejich nedostatek všude v ekonomice a to řešíme v naší politice. Eh, jsou, eh, máme takové aliance, eh, které se týkají jednotlivých kvalifikací a dovedností, jaké jsou, kde třeba a jak předvídat jejich potřebu do budoucna. Stanovisko se také zmiňuje o společenské odpovědnosti firm, což je další věc, o které asi víte, že komise je hodně aktivní. Měli jsme eh, takové sdělení před několika lety a teď máme akční plán pro zlepšení eh, společenské odpovědnosti firm, do čehož samozřejmě eh, spadá i sociální dialog. A přístup k financování, i to se řeší v tom stanovisku, ne v té debatě dnešní, ale to je také jeden z pilířů Eh, čili v zásadě jdeme eh, stejným směrem i jako eh, vy v tom stanovisku. Děkuji. Takže Filip Seton také za Evropskou komisi. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem stínovým i všem řečníkům. Co se týče kompromisu A a těch připomínek na toto téma, potom vysvětlení ze strany liberálů se plně shoduji s názorem kolegy Šerkase a Dardéna, tím spíš, že jsem navrhoval, abychom hlasovali proti pozměňovacímu návrhu 1 Filipa který vlastně eh, oslaboval problematiku eh, sociálního dialogu, takže já navrhuji, abychom ponechali kompromis A tak, jak je. Kompromis B, tam si nemyslím, že by hrozilo, eh, hrozily žaloby, jestliže by tam zůstalo pouze individuální právo na doplnění si vzdělání, takže já navrhuji, aby kompromis B zůstal, jak byl dojednaný a kompromis C proti němuž proti jehož změnění, změně jsem byl, tak tam se držím svého názoru s tím, že chci chvíli Baňonovi říci, že flexekurita a flexisekurita znamená přesně to tež tady v parlamentu. Takže děkuji také Danutě, která osobně i jako mluvčí druhých zdůraznila roli a příznivý kontext, který chceme vytvořit pro malé a střední podniky na evropském území, plně s ní souhlasím. Já jsem to neupřesňoval při svém prvním vystoupení, ale já budu proti eh, pozměňovacímu návrhu 30, který je stejný jako návrhy 28, 20 a 29. Takže navrhuji, aby pozměňovací eh, kompromisní návrhy A, B a C zůstaly tak, jak jsou a abychom hlasovali proti návrhům 1, 3, 9, 20, 27 a 30 a děkuji všem stínovým za jejich přispění. Děkuji. Stimmt darüber takže zítra o tom budeme hlasovat. E, na ITRE přijde e, řada v říjnu a potom na plénu proběhne debata v listopadu, takže e, tehdy to nebude jenom tak jako na okraji sociální politiky. Velice se těším. Já jsem velice rád, že budeme teď moci zažít Eh, opět další vrcholný bod na našem pořadu eh, jednání. Pan komisař už čeká na chodbě, takže neučil, děláme žádnou přestávku. A pan komisař přichází. Ja, wir freuen uns sehr, eine Aussprache mit dem Laszlo Andor zu haben. Takže jsme velmi rádi, že zde máme výměnu názorů s komisařem Andorem, je zodpovědný za sociální věci, sociální začlenění v Evropské komisi, je to diskuse v rámci strukturovaného dialogu, ehm, v rámci kterého my poslanci s ním řešíme konkrétní body. Ehm, máme 17.18, takže máme nějakou jednu hodinu na tuto diskuzi. Jako první dostane slovo pan komisař. Pane komisaři, my jako vždy jsme připraveni naslouchat tomu, co nám vy jako komise můžete říct a pak se těšíme na plodnou debatu. Takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám za tuto příležitost pravidelně pohovořit s Eh, o, eh, tedy, eh, aby si komise pohovořila s parlamentem o nadcházejícím období. A nyní vlastně nás čeká poslední aktivní rok této komise, který hm, tak bude krátký. Takže teď není zrovna nejvhodnější doba na to, abychom přistupovali k, k situaci nějakém širokém rozsahu, jak víte, e, ta recese už před několika měsíci se e, ukázalo a je prokázáno, že recese v eurozóně skončila, lépe řečeno druhá recese v rámci této krize v eurozóně skončila, což znamená, že jsou tam pozitivní signály obnoveného růstu a pozitivní signály v oblasti zaměstnanosti. V některých zemích nezaměstnanost začala klesat eh, a to se zatím ani neočekávalo. Nicméně jsou to skromné eh, signály zlepšení, které ne po, nemohou vést k nějakému předčasnému nadšení. Předseda Barroso ve svém vystoupení o stavu Unie jasně uvedl, že komise se nedomnívá, že, komise, že krize skončí sama od sebe a musíme se snažit, aby bylo dosaženo udržitelné ho obnovení ekonomického růstu v Unii a musíme také zajistit, aby e, tato strategie obsahovala kroky směřující k zlepšení architektury Evropské měnové unie. To je, myslím, jedna z klíčových oblastí, o nichž budeme hovořit a o nichž budeme rozhodovat v nadcházejícím období a já bych se k tomu rád e, za chvilku vrátil. Ale nejprve mi dovolte, abych zdůraznil, že to je také klíčové období z hlediska e, rozpočtového a roz, rozpočtového rozhodování, jak budeme definovat rozpočtové nástroje Evropské unie do budoucna jak víte, a pro, zrovna pro moje portfolio je to důležité, protože ne všechna jednání byla dokončena. Především se to týká některých aspektů Evropského sociálního fondu a některých jiných menších nástrojů. A v tuto chvíli ještě se musíme maximálně snažit, abychom zajistili, že budoucí financování politiky zaměstnanosti a sociální soudržnosti bude zabezpečené a dosáhne eh, maximum očekávání v souladu s předchozími návrhy a jednáními. To platí pro Evropský sociální fond i pro fond přizpůsobení se globalizaci, kde E, ty parametry nejsou tak dalece kvantitativní, jako spíš kvalitativní. A potom bude ještě potřeba dojednat některé věci v souvislosti s evropským programem pomoci e, nejchudším. Řekl bych, že v tuto chvíli je poněkud naléhavá situace, kdy v členských zemích by jednotliví partneři potřebovali moci plánovat v některých oblastech třeba co se týče programu zaměstnanosti mládeže nebo koncepci e, záruky e, pro mládeže nebo e, závěrečnou formu nebo těch dochod to poněkud zdržuje vlastně tyto přípravy, ale v tuto chvíli si myslím, že velmi brzy dosáhneme jasné představy a to plánování a programování v členských státech a regionech bude moci potom zrychlit. Nyní bych se vrátil k, k měnové unii, kterou jsem zmínil jako klíčové téma pro nadcházející měsíce. Hovořili jsme opakovaně, jistě víte, že také paralelně jednají ministři v radě i výbor pro zaměstnanost i pro sociální ochranu o výzvách v rámci eurozóny a měnové unie, o rostoucí polarizaci, která já se obávám, že údaje, které e, budou e, publikovány, že jsou poměrně významné, dochází k trvalé polarizaci, co se týče zaměstnanosti a sociálního postavení a připravili jsme metodiku a nové potenciální nástroje, které by mohly pomoci evropským institucím, včetně parlamentu, monitorovat rostoucí ne, nerovnosti třeba sociálně-ekonomického eh, vlastně ekonomických výsledků, benchmarkingu a podobně. Myslím si, že to je velmi důležité. Otázka konvergence je jádrem sociální dimenze smlouvy, ale také celá řada evropských programů a iniciativ, Eh, jako třeba strategie 2020, a současně eh, vyvážení a vyladění toho procesu s posílením sociální dimenze, to všechno je důležité. Podpora konvergence uvnitř společnosti i mezi členskými státy je klíčové téma, které bude potřeba v našich budoucích sděleních o sociální dimenzi ekonomické a měnové unie zdůraznit a předseda Barroso už ohlásil, že toto sdělení bude, eh, bude učiněno v říjnu. Já bych nyní mm, předložil takový výčet několika oblastí, kde pracujeme na možných iniciativách, které buď již byly ohlášeny, nebo na nich pracujeme nadále se, se záměrem na, nalézt jaksi vyústění řešení do skončení mandátu tohoto parlamentu i této komise. Co se týče legislativních návrhů, očekávám přijetí několika návrhů, které by mohly dále ještě zlepšit perspektivy zaměstnanosti a pracovních podmínek, protože ono nejde jenom o počty pracovních míst, které jaksi byly poznamenány krizí z posledních let, ale často eh, tam došlo ke zhoršení kvality eh, pracovních míst a na to se chceme soustředit. Prakticky máme připravený návrh směrnice o rozšíření eh, pracovních podmínek na námožní aktivity. Ehm, co se týče návrhu nařízení parlamentu a rady o posílení eh, evropských služeb zaměstnanosti EURES, protože eh, mobilita je významnou charakteristikou Evropské unie a pracovní trh, svoboda pracovat v jiné členské zemi je základní svoboda, je to významné aktivum pro jednotlivce i firmy, ale my musíme zjistit, jak bychom tomuto procesu mohli lépe pomoci, tak aby to bylo přínosné nejenom pro nezaměstnané, ale také pro podniky, které pak seženou ehm, pracovní síly ve svém sousedství. Další je návrh kvalitního rámce pro ehm, stáž a vzdělávání. Je to součást balíčku, který byl předložený minul, v prosinci ehm, minulého roku a balíček opřed jímání a restrukturalizacích. Dopis vy jste na začátku tohoto roku nebo v první části tohoto roku přijali dopis na toto téma. Dále je tu návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a rady e, ustavující Evropskou platformu pro boji s um, neohlášenou, neohlášeným zaměstnáváním. Eh, až eh, bude platforma vytvořena, budeme samozřejmě muset hodnotit ty mm, mm, výsledky, ale my chceme hlavně eh, tuto platformu vlastně nastartovat. Některá témata například nedeklarovaná práce nebo například restrukturalizace a konzultace s pracujícími, eh, aspekty pracovního práva a smluv. To všechno bude tématem konference o pracovním právu na konci října. Eh, předpokládám, že o tom jste informováni, že tato konference se bude koncem října konat. Jakožto nelegislativní návrh jsme nedávno na plenárnice jednali v září, mnozí jste se toho ve Štrasburku zúčastnili. Je to otázka eh, BOZP. Eh, zaznamenal jsem konsenzus, co se týče přijetí strategie o BOZP a na základě úspěšných veřejných konzultací se e, zhruba pětisty e, příspěvky, e, které kolegium dostalo, rozhodneme o dalších krocích. A nyní něco k roku 2014, což nebude plný rok ani pro tuto komisi, ani pro tento parlament, ale musíme pokračovat v práci na některých návrzích, které mohou být významné. Nejdůležitější legislativní návrh pro toto období, který již je e, naplánovaný se týká revize nařízení o koordinaci systému sociálního zabezpečení. Tento návrh by mohl byl, být součástí balíčku mobility, eh, který chce komise předložit v příštím roce, kde, kde se tedy um, zhodnotí stávající situace a možnosti zlepšení volného pohybu pracujících. Kromě toho se nechystám předložit další legislativní návrhy na program komise pro rok 2014, nicméně navrhuji položit na stůl některé myšlenky, které by mohly přispět ke vzniku pracovních příležitostí, ke zlepšení pracovních podmínek a prohloubení eh, ekonomické a měnové unie. Například co se týče iniciativy pro mikrofinancování podniků a na vytváření pracovních příležitostí, tam si myslím, že by bylo na čase. My už tři, tři roky, před třema roky bylo zahájeno eh, ten nástroj pro mikrofinancování a je na čase eh, zhodnotit výsledky v, jedno, v členských státech, abychom se také ujistili, že ve e, víceletém finančním rámci podpora Evropské unie bude účelná a bude pokračovat. Podobně iniciativa ohledně vytváření pracovních příležitostí v zelené ekonomice je e, téma, o kterém se uvažuje v úzké spolupráci e, mých odborů s odbory komise komisařů Hildegard a Potočníka. Takže to si myslím, že bude užitečné pokračovat e, na jednáních ohledně tedy těchto témat na prohloubení EMU a e, strategie 2020. Takže já vám děkuji za pozornost a jsem připraven zodpovědět všechny vaše otázky a čelit vašim kritickým připomínkám. Uh, Děkuji vám za ty pozitivní připomínky. Takže teď tady předsouváme seznam řečníků a už eh, eh, jich tam máme 12, takže eh, je třeba to rozdělit. Hm, dáme šest otázek, přestávku, pan komisař odpoví a pak uvidíme ale ovšem eh, by to znamenalo dvě minuty na eh, každého. Takže můžeme prosím naštovat hodiny. A já vám můžu říct, kdo tam na tom seznamuje. Zerkas, Steinruck, Ole Christensen, Edith Bauer, Ole Ludwigsson. Das wären die, drei, die sechs für die erste Reihe. Takže to je těch šest prvních. Bet Schröder, eh, da haben wir Danuta, Herr Plenkovic, Frau Maletic und der Thomas Mann. Das waren bisher alle. A to je zatím všechno, nebo ještě někdo? takže musíme zůstat u eh, dvou minut. Takže Čaba Ery, eh, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane eh, předsedo. Vítám tady pana komisaře. Rád bych se zeptal následující. Pokud bude sdělení v říjnu, tak Doufujeme, že se dovíme něco o sociální problematice obecně, protože eh, mm, prakticky eh, o ní mnoho nevíme, když posloucháme předsedu Baroza, takže eh, doufujeme, že v tom sdělení budou blížší informace. A teď se podívejme na ty jednotlivé věci, o kterých jste hovořil. Myslím si, že času mnoho nezbývá. Parlamentu tedy nezbývá mnoho času a pokud budete chtít eh, vypracovat návrh, na, eh, který se týká zaměstnanosti námořní, nebo zaměstnání námořníků, tak budete muset postupovat velmi rychle. Tady tedy vedeme dlouhou debatu o financování ohledně toho, co bude financovat Unie a co bude financovat Eh, co mají eh, financovat jednotlivé členské státy. Protože není úplně jasné, že eh, jestli se Evropská unie pokouší stimulovat národní programy nebo nějaký program EU. Potom jste nehovořil o přenositelnosti důchodů. Co si myslíte o pomoci těm nejpotřebnějším. Vím, eh, že teď eh, je na to u komise, nicméně je třeba získat o tom eh, blížší, informace. A co hosting. Tam bychom měli získat nějaký kompromis. tomu je třeba se nějak propracovat. Když hovoříme o strategii, tak vy byste, pane komisaři, mohl mít um, pocit, že je třeba získat nějakou, nějakou strategii. Měla by přijít co nejdříve, takže přeji vám hodně úspěchu Nicméně byli bychom rádi, aby ta strategie byla k dispozici co nejdříve. Děkuji. Děkuji. Eh, čas jste skoro držel. Teď Aleksandr, prosím. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji eh, vám, pane komisaři, za to, co jste říkal. Myslím, že musíme být hodně realističtí. Doufám, že se nám podaří naplnit nakonec to, co, nebo dohnat to, co bylo slíbeno a zatím nebylo slíbeno, eh, naplněno. A jak budete tedy postupovat v případě této nové strategie? Eh, máte nějak jaký harmonogram na kolegiu? Hovořil jste o krizi a, a světlu na konci eh, tunelu. Už jsme na konci tunelu? Nebo uh, proti nám jede jiná lokomotiva? Protože počet nezaměstnaných um, se nepohybuje správným směrem. V naší zemi prostě uh, sice možná klesá, ale je to proto, že nezaměstnaní odcházejí. Uh, počty aktivní populace klesají, počty zaměstna, nezaměstnaných klesají, firmy propouštějí, zaměstnanost se tím pádem zlepšuje, což lidé odcházejí. Pan Ren je makroekonom, ale um, my, když se podíváme na strategii 2020, tak se říkáme, co se děje. Prostě lidé nepracují, to je úplně jasné, to je zcela zřejmé. Hospodářská a měnová unie Vím, eh, co, co, co děláte a my potřebujeme určité eh, samozřejmě ukazatele, ukazatele eh, divergence, tak aby bylo jasné, jaká politika nás dostane zpátky na tu správnou cestu jaká politika eh, nám pomůže bojovat s nezaměstnaností. Mezinárodní měnový fond se zabývá tímto fenoménem s mnohem eh, větší logikou a přichází s alternativami, což se komisi zatím nedaří. Ale možná byste eh, měl o tomto něco říci ještě předtím, než o tom začnete hovořit veřejně. Potom poslední věc. My tady hovoříme o globalizačním fondu a o dalších věcech a naše důvěryhodnost eh, je zde v sázce. 22% na sociální fond, no eh, musíme se postarat o to, aby, farmu, aby eh, fond pro globalizaci a harmonizaci také, aby v něm něco zůstalo. Musíme prostě se postarat o dobrou image. A teď další řečník. Děkuji. Já doufím, eh, že pane eh, komisaři eh, teď bude pokračovat mm, konjunktura. Teď po volbách v Německu se ukazují určité pochybnosti. Byly vytvořen, byla vytvořena určitá pracovní místa, ale pokud se podíváme do, po Evropě, tak máme spoustu atypických uh, pracovních poměrů, hodně sociálního dumpingu, ty problémy jsou stále horší a z mého pohledu tohle komise eh, v mm, předchozích eh, eh, letech neřešila opravdu vážně a dostatečně vehementně. Dnes jsem se zabýval situací české firmy Foxconn, kde lidé pracují za 420 euro Eh, za měsíc ze třetích zemí i z evropských sousedních zemí. A zítra budeme mít zprávu tedy o eh, kontrole práce a opravdu musíme se postarat o to, abychom eh, podporovali legálně působící podniky, působící podniky, abychom mohli být opravdu práce schopní, protože tady mají opravdu inspektoráty práce velkou roli. Komise plánuje platformu proti černé pr- práci na černo. A já se ptám, jestli to jde opravdu dost daleko, jestli bychom neměli zavádět Evropskou inspekci práce, protože během eh, průzkumu pro, mé, pro moji zprávu se ukazuje, že členské státy eh, jsou poněkud bezradné vzhledem k nedostatečné evropské výměně. Potřebujeme nějakou evropskou iniciativu možná, která by toho dělala více? Já si myslím, že musíme eh, zohlednit ty eh, lidi v Evropě. Eh, lidé pracující jsou rozezleni sociálním dumpingem, platovým dumpingem, konkurencí v oblasti například kamionové dopravy. Jsou řidiči, kteří dělají za 300 euro a za to se v Evropě nedá nikde skoro žít. Dobrá, děkuji. Teď Ole Kristensen. Ole, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji také komisaři za jeho sdělení. Dovolte mi, abych se zaměřil na ochranu zdraví a bezpečnost při práci. To potřebujeme, potřebujeme na to strategii. A stojí to dost peněz. Konec konců dost lidí dokonce zemře kvůli úrazům při práci a mnoho dalších je kvůli práci chronicky nemocných. A zároveň říkáme, že lidé chtějí na trhu práce zůstávat déle, takže pokud nic neuděláme s ochranou zdraví a bezpečností, tak mám trošku obavu, že přijdeme o pracovní sílu. Jeden příklad za všechny. Eh, odbory kadeřníků a jejich zaměstnavatelé mi říkají, že komise velmi brzy odmítne eh, upgradeovat kolektivní smlouvy mezi kadeřníka a jejich zaměstnavateli s ohledem na zacházení s eh, velmi nebezpečnými chemikáliemi, se kterými kadeřníci pracují. Je pravda, že se komise tuto dohodu chystá odmítnout? Eh, proč to nesvěříte radě? Děkuji. Děkuji, Ole. Edit Power je dál na seznamu, prosím. Eh, děkuji vám mnohokrát. Pane komisaři, mám tři stručné otázky a jistě se vejdu do jedné minuty. Eh, neustálá polarizace je jistě zdrojem našich i vašich obav. Eh, zmínil jste, že budou zapotřebí nové nástroje, nové, nové eh, pomůcky. Co máte přesně na mysli? Eh, čím chcete ukončit tuto polarizaci? Otázka dvě. To se týká záruky pro mladé. Co budete chtít eh, udělat proto, abyste podpořili osoby, které eh, odejdou ze škol. Budete jim platit za to, že chodí do školy, nebo co? A eh, myslíte, že se vám podaří zachovat ten práh do 30 let, co do toho programu pro nezaměstnané mladé. A nakonec sociální systémy, systémy sociálního zabezpečení, ty je potřeba koordinovat. A to chcete přeskoumávat. Takže chcete nahradit 883 nějakou novou směrnicí a pokud ano, jakou bude mít podobu? Děkuji vám. Děkujeme. Ole Ludvigson má teď slovo, pokud se nemýlím. Děkuji vám, pane předsedo. Je fajn vidět zde opět pana komisaře u nás ve výboru. To, o čem tady hovoříme, patří rozhodně k nejdůležitějším tématům v Evropě. Je to jedna z největších výzev, která je před námi a z vlastních zkušeností vím, že až znovu nastoupí konjunktura, budou zde stále lidé, kteří nemají práci a stojí stranou a e, nezaměstnanost pro tyto osoby bude trvat daleko déle než nějaké ty běžné dva roky. Já jsem přesvědčen o tom, že když se podíváme do budoucnosti, musíme zajistit dobrou spolupráci mezi Evropskou unii, Evropskou komisí a mezi aktéry na jednotlivých trzích práce. Vím, že máme spoustu iniciativ, které jdou stejným směrem, ale otázka je, kdy se to celé rozpohybuje. Eh, jsme připraveni zahájit rozhovory s eh, jednotlivými eh, tarifními partnery, chceme hovořit se zaměstnavateli, zaměstnanci, najít nějaký kompromis. To přece nezvládneme sami, potřebujeme spolupráci i s těmito partnery. I zaměstnavatelé musí něco chtít. A to samé platí i pro odbory, které do těchto rozhovorů budeme muset začlenit. A platí to také pro všechny jednotlivé státy. Takže já si myslím, že už skutečně nastal čas. Je za pět minut dvanáct a je potřeba začít něco dělat, protože to všechno bude trvat velmi dlouho, takže ty iniciativy už musí začít teď. Takže já bych od pana komisaře rád věděl, co už je hotovo a co se bude dít ve věci nezaměstnanosti mladých, protože to je největší problém, kterému čelíme, ačkoliv je samozřejmě složité tento problém vyřešit. Děkuji a pan Plenkovič bude poslední a pak pan komisař a pak druhá skupinka ehm, dotazů. Děkuji. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Pane komisaři, eh, doufám, že slyšíte tlumočení i z chorvačtiny, z mého jazyka. Já jsem poslanec eh, ve výboru pro rozpočet a jako takový se zajímám o legislativní opatření, která jste eh, ve své prezentaci zmínil. Hovořil jste o záruce pro mladé, a to je pro Chorvatsko velmi důležité. My jsme nový členský stát a jako takový máme velký počet mladých nezaměstnaných do 24 let věku. A pak jsou zde ještě další věkové kategorie, které rovněž nejsou zaměstnány. Vím, že brzy plánujete cestu do Chorvatska. E, plánujete, že se během své cesty zaměříte na nezaměstnanost mladých? Evropský sociální model je rovněž něco, co Chorvatsko zajímá a zajímá to i chorvatské občany. Zejména ten eh, evropský sociální model a model pro řešení nezaměstnanosti mladých. Jsou to témata velmi specifická Je dost možné, že jiné členské státy se s podobným problémem setkaly před deseti lety, nebo tak nějak. Já bych rád hovořil o problematice lidí pracujících eh, v příhraničních oblastech, zejména pokud jde o zásilkové služby. Například eh, Chorvaté, kteří žijí u hranice Slovinském a Maďarském, eh, nemají práci. A mnohokrát mne kontaktovali, chtěli vědět, zda existují nějaké finanční prostředky v Evropském sociálním fondu, které by bylo možné jim alokovat, nebo zda existuje nějaká kompenzace pro ně. Eh, ano, eh, děkujeme, pane nový kolego, vím, že dvě minuty jsou velmi přísná, přísná lhůta, ale je potřeba je dodržet. Takže, pane komisaři, eh, já vím, že vy v komisi jste zvyklí na dlouhé povídání, ale teď vás poprosím o stručnou odpověď. Dobře, já nevím, jestli ještě něco zbyde na příští kolo, protože se mi zdá, že prvních sedm řečníků už pokrylo skoro všechna témata. Takže dobrá. E, nejprve problika nezaměstnanosti, to je otázka, které se dotkli prakticky všichni. Já bych řekl, že tady je teď menší viditelnost než na jaře, protože teď je období implementace. Na jaře jsme koncipovali tu politiku s, s doporučením rady, s summit v Berlíně, který hostila Angela Merklová. A prostě byla tu daleko větší viditelnost a teď musíme pracovat na implementaci. E, v říjnu bude komise pořádat setkání praktiků. To znamen, protože doposavat všechny členské státy jmenovali zodpovědné pracovníky pro záruku mladým, a pa, takže to programování běží několik zemí, třeba včetně Itálie nebo Portugalsko. Tam jim komise přímo pomáhá jejich úřadům v přípravě plánu pro eh, tuto záruku. Ministr Suareš přijede eh, do Bruselu na bilaterální jednání a takže tady funguje taková horká linka eh, pro řadu ministrů a bude to mm, konference pro eh, DG eh, Ample, eh, abychom s 20 členskými zeměmi, které v tuto chvíli využívají iniciativu pro zaměstnanost mládeže, byly měly připravené plány na konci listopadu. Ostatní o něco později. Odkud budou ty peníze? Všichni jsme říkali, že ty peníze budou dané jako dohromady z různých zdrojů, z národních zdrojů, Evropského sociálního fondu, a e, z iniciativy zaměstnanosti mládeže ve specifických regionech. A to je právě to nejcitlivější, protože cílové skupiny a cílové regiony zatím jsou předmětem diskusí jak v parlamentu, tak v radě. Já vám mohu pouze vysvětlit, proč jsme učinili ten prvotní návrh. Ne, že bychom měli nějakou fixaci na číslo 25, ale jsme přesvědčeni, že pokud si stanovíme nástroj, nový nástroj s cílem, který má mít nějaký vliv, musíme jej soustředit na ty regiony, kde je situace nejhorší a proto jsme řekli 25. Pokud by někdo měl lepší návrh, tak jsme ochotni o tom diskutovat, ale zdálo se nám, že 20 by bylo hloupé, protože v tom případě by celý nástroj ztrácel na síle a ti, kteří opravdu potřebují zvláštní pomoc, by ji nedostali. Co se týče otázky věkové eh, hranice a věkových skupin, proč jsme řekli 25? Je to proto, že celá ta koncepce záruky pro mládež je pro ten přechod ze školy do práce. Jedná se o nezaměstnané, kteří opustili škol, školu v raném věku a kteří eh, Eh, mají získat konkrétní podporu, především pokud pocházejí ze znevýhodněného prostředí. Ti potřebují ještě více podpory než někdo, kdo má diplom, ale v důsledku situace na trhu prostě nenašel práci hned a najde ji třeba za půl roku. Eh, to z mého pohledu vysvětluje ten původní záměr komise, kdy jsme se soustředili tedy na tu hranici 25 let, když také vezmeme v potaz samozřejmě prostředky, které jsou k dispozici, ale máme prostředků víc více, nebo když bude prostředků více, můžeme jít i výše. Ale je třeba zajistit, že bude opravdu víc prostředků, jestliže budeme chtít zvýšit tu věkovou hranici třeba na, na 30 let. Tam můžete samozřejmě poukazovat na složitou situaci v některých zemích nebo že ty modely jsou trošku odlišné, kdy v některých školách je mm, školní docházka delší a mladí lidé e, končí školu o něco později třeba než v jiných zemích a e, nebo přeruší e, studia, mm, nějakou dobu pracují. Já, já to samozřejmě všechno chápu, že existují důvody, proč někteří by měli tendenci zvýšit tu věkovou hranici. Ale Chtěl bych zdůraznit v tomto případě tu potřebu potom jaksi eh, eh, většího financování. Co se týče mé mm, budoucí návštěvy Chorvatska, já budu jednat s několika ministry. Otázka nezaměstnanosti mládeže od vstupu Chorvatska eh, do Unie s tou mírou nezaměstnanosti. Je to krizová země číslo 3 v Evropské unii na kterou se tedy také vztahuje ten program. Já jsem navštívil jeden projekt z Evropského sociálního fondu, který se zaměřoval na nezaměstnanost mládeže spolu s dvěma ministry. Eh, o tom budu jednat, o tom, o tom plánu, o financování a a e, situaci v zemi. Pak je tu celá řada otázek e, týkajících se legislativní práce. Já doufám, že v nadcházejících týdnech bude možné e, učinit, jak si dohodnout se na delegování pracovníků. Ledovské předsednictví se maximálně snaží usnadnit členským státům, jak si možnost dohodnout se na nějakém společném stanovisku. Já osobně také povzbuzuji členské státy k tomu, aby jaksi e, brali v potaz argumenty druhých, protože některé projevily už jistou flexibilitu a otevřenost a jiné méně. A já si myslím, že kompromis je vždycky možný, pokud všichni eh, uznají část argumentů těch druhých a pak je možné se dohodnout. Takže já doufám, že toto bude možné do určité míry. A abychom se vyhnuli situace, kdy nebude ani nové nařízení a a bude stále více žalob, kdy e, soud bude muset situaci e, definovat a e, a nebude tedy ta problematika delegovaných nebo detašovaných pracovníků řešena a přitom se to týká čím dál více lidí. Co se týče důchodu, pan Harry se ptal, na, tak trialog začíná dnes večer, tak já doufám, že tato velice významná problematika dospěje ke šťastnému konci. Co se týče IT3, 883. Eh, jedná se o plánovanou iniciativu na příští rok. Ano, eh, my uvažujeme o revizi v eh, koordinace sociálního zabezpečení. A abych uvedl příklad. Například eh, zazněly otázky, v dokumentu paní komisařky Redingové, která, dokument, který byl publikován v květnu a kdy byly otázky ohledně přenositelnosti e, práv, jak dlouho tedy lidé mohou využívat například příspěvky v nezaměstnanosti jejich země původu. Tam jsou rozdíly od 3 do 6 měsíců a je tedy oprávněné v případě zvýšené mobility Eh, a uvažuje se a očekává se větší mobilita, zda toto prodloužit eh, stanovením jiného standardu nebo zvolením jiných možností. To jsou otázky, na které bude možné odpovědět, ale tady trošku předjímám ehm, aktivity, které tedy teprve nastanou a tím pádem nechci zacházet příliš do podrobností, nicméně rozumím tomu, co pan Harry chtěl říci a já se budu snažit, aby to, abychom nějaké výsledky měli co nejdříve dále. Dobrá, sociální dimenze polarizace jako hlavní problém. My musíme udělat minimálně dvě věci. Za prvé, abychom měli systematické kapacity pro monitorování polarizace v eh, nějaké eh, scoreboardy nebo také je třeba monitorovat eh, roli sociálních partnerů. Pan Čerka se ptal také na automatické stabilizátory. Tady já oceňuji, že parlament již začal uvažovat o různých možnostech. Já jsem se zúčastnil podobné akce, kterou pořádala jedna nadace ohledně eh, možných systémů automatické stabilizace. Takový nástroj je uvedený v té koncepci podrobném návrhu a tam uvidíme další, další kroky. Děkuji. So, Minuten kriegen wir hin. Děkujeme. Takže dvě minuty stále platí. Elizabeth Schröder, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Ono se, pane komisaři, nabízí, abych rovnou pokračovala tím sociálním rozměrem měnové unie. Pochopila jsem správně, že to, co připravujete ještě na letošek, bude ob, bu, nebude obsahovat ten takzvaný stabilizátor? Eh, pokud k tomu nic nenavrhnete, to je zvláštní, vždyť přece to je ten nástroj, který vyřeší tu klíčovou otázku, tedy otázku, zda chceme sociálně hospodářskou rovnováhu v měnové unii, zda ji získáme nebo eh, jinak zda překonáme tu sociální nerovnováhu. Takže můžete zcela konkrétně říci, bude mezi vašimi návrhy návrh stabilizátoru a pokud ano, tak kdy přesně? A teď k otázce, kdy by mě zajímal ehm, ještě ten návrh k té eh, evropské ehm, platformě eh, pro boj s prací na černo. Co přesně v tomto děláte? jakou to má podobnu, podobu a kdy to bude. Zajímá mě to mimo jiné taky kvůli jedné věci, na kterou už dlouho čekáme, což je kvalitativní rámec pro odbornou praxi. Vy jste řekl, že to bude v prosinci. Chci se zeptat, co to bude. Je to návrh závěru rady a proběhne to stejně jako záruka pro mladé, nebo jakou jinou formu to bude mít. A jako poslední a za to jsem velmi ráda. To je vaše iniciativa na tvorbu pracovních míst. E, I tady mě zajímá, v jakém měsíci bude, e, bude to brzy, protože to je iniciativa, která e, vznikla mimo parlament a rádi bychom, aby se to stihlo ještě schválit v rámci stávajícího parlamentního období. A doufáme, že to dovedete k úspěšnému konci. Děkuji. Děkuji, Elizabeth. Danuta má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, pane předsedo, dvě minuty, to je velmi velkorysé. Pane komisaři, eh, díky, že jste přišel. Ale řekl jste nám velmi málo o tom, co komise na příští měsíce plánuje a společně s kolegy eh, bych ráda již dnes věděla, co můžeme očekávat ve vysvětlení komise, v prohlášení komise o e, sociálním rozměru e, Evropské měnové unie? Já bych za to byla skutečně velmi vděčná. A teď k otázkám. E, jak chce Evropská komise monitorovat výdaje ze sociálního fondu? A jakým způsobem mají běžet programy, které mají sloužit na překonání krize a jakým způsobem má fungovat záruka pro mladé, jakým způsobem na ní budete dohlížet. Dosavadní zkušenosti jsou spíš horší. Prostředky, které byly k dispozici, nebyly využity náležitě a velmi brzy dostaneme další peníze, což znamená, že budeme mít větší zodpovědnost. Další otázka se týká Eh, vysílaných pracovníků. Jak to vypadá? Co Evropská komise v této oblasti plánuje? Protože eh, v Evropské radě je potřeba najít kompromis. A já se chci zeptat, co může udělat Evropský parlament, aby se na tomto kompromisu mohl podílet. ty nejasnosti v oblasti vysílaných pracovníků je potřeba konečně odstranit. A nakonec ještě jedna věc. V Polsku probíhá pilotní projekt, je to taková zvláštní demografická zóna, kde jde o to, že v jednom regionu se budou provádět určité aktivity. Jde přitom o překonávání problému Polska a Evropy. Jde o problémy demografické konkrétně. V březnu pak plánujeme konferenci v Evropském parlamentu. Byla bych ráda, kdybyste se jí zúčastnil. Děkuji vám. Ano, pan komisař má samou konferenci v programu. Eh, paní Maletič, dvě minuty, prosím. Děkuji vám, eh, pane předsedo, a děkuji panu komisaři. A to za vaši prezentaci, i za odpovědi na otázky kolegu Ráda bych zdůraznila fakt, že nový finanční rámec 2014 až 2020 eh, představuje zajímavou výzvu, a to skombinování různých finančních nástrojů pro jeden, jedno opatření. Jedna z výhod takovéhoto nového modelu financování je přesně to, že v krizi se snažíme kombinovat opatření, která vytváří nová pracovní místa, s opatřeními zaměřenými na vzdělávání. Takže tato opatření pro nová pracovní místa jsou zejména vidět v Evropském fondu pro regionální rozvoj, a bylo by na místě řádně koordinovat Evropský sociální fond a Fond pro regionální rozvoj. Doufám, že komisař Andor a Hahn eh, najde společně s vámi nové způsoby, jak nasměrovat co nejvíce peněz eh, malým a středním podnikům a jak využít dodatečné peníze z Evropského sociálního fondu na vyškolení potřebného personálu, aby ty malé a střední podniky měly také nějaké zaměstnance, přičemž ty podniky sami vzniknou díky penězům z eh, Fondu pro regionální rozvoj. A eh, druhá otázka se týká inteligentní specializace, což je nová, nové téma na období 14 až 20 a to implikuje eh, začlenění nových místních jednotek, nevládních organizací a jiných stran do přijímání strategických dokumentů. Jakým způsobem očekáváte, že budete moci ovlivnit a propagovat a praktikovat eh, tuto, toto téma? Děkuji. Eh, paní Kastelo, máte slovo na dvě minuty. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji také vám, pane komisaři. Mám jednu připomínku a tři otázky. Nejdříve říkal jste, že jsou v Evropské unii známky o živení. Ano, v Irsku opravdu jsou a přesto se zdá, že komise i trojka se chovají Eh, jako takový závisláci úsporoví eh, v Irsku. Eh, teď máme možnost, kdy můžeme z ekonomiky brát a přesto plnit fiskální cíle. Nicméně kolka, trojka trvá na 3,1 miliardách, když si myslíme, že bychom to zvládli s 2,5 miliardami tohle je prostě 440 milionů méně z našeho rozpočtu na, našeho na sociální ochranu. Takže já bych byla ráda, kdybyste vy mohl e, udělat nějaké takové sociální hodnocení pro Irsko a pro náš nadcházející rozpočet. Za druhé, e, zaměstnanost mládež, nebo e, záruka pro mládež. My eh, jsme hovořili o frontloadingu, o předsunutí těch peněz tak, aby eh, byly k dispozici v letech 2014 a 2015. Můžete nás ujistit, že opravdu ty peníze se podaří předsunout, že ty programy budou běžet už v roce 2014 a 2015 a že budeme moci lidem, kterým je teď 23, nabídnout možnost, eh, že té záruky budou moci využít, ještě než jim bude 25, protože jinak to bude příliš dlouho. Také jste, pane komisaři, hovořil eh, o myšlence eh, kvalitativního rámce. Myslím si, eh, že ten pro stáže musí být sladěn v rámci, tedy s tou programou, s tou zárukou mládeži. Chci se zeptat, kdy to bude ten kvalitativní rámec sladěn s tou zárukou mládeži. A potom zpráva ve věci, pro kterou já jsem zpravodajkou rozšíření eh, působnosti eh, programu. Eh, pane komisaři, budete schopni ujistit lidi, že lidem budeme mít co dát k jídlu během zimy? Děkuji. Teď paní Badačíno, dvě minuty. Děkuji, pane předseda. Děkuji, pane komisaři. Myslím, že abychom měli sociální Evropu, musíme zajistit eh, sociální podmínky a práva eh, eh, pracujících. Já bych vás chtěla požádat přímo na věc, která se týká nejistých pracovních poměrů. To ovlivňuje vlastně předivo společnosti i rodin. Řada pracujících trpí ze špatných pracovních podmínek, krátkých pracovních smluv a proto bude eh, obtížné, eh, aby eh, udrželi svůj životní styl a svou rodinu. A já bych se chtěl zeptat, jak to komise de oficiálně definuje tu takzvanou nejist, ty nejisté netradiční pracovní poměry a co bude dělat na potírání tohoto fenoménu. Co udělá komise v případě členských států, které nepotírají tento fenomén? Proč to říkám? Říkám to proto, že se osobně myslím, že lidé, kteří pracují eh, v těchto podmínkách, když jsou ti noví chudí naší společnosti, a chtěla bych se zeptat proto komise, jaké plány má a jak pomůžeme 20 milionům lidí, aby se dostali eh, Eh, z eh, tohoto typu chudoby do roku 2020. A, a jako poslední bych se zeptala na konkrétní data ohledně toho, kdy budou eh, zveřejněny údaje o směrnici o námořnících. Další řečník. My už jsme eh, tady vyslechli si eh, vysvětlení eh, pana komisaře a, a proto se musím zeptat na něco jiného, pokud jde o zdroje na nezaměstnanost mládeže v těch nejznevýhodněnějších oblastech. A, a definici a, způsobilosti pro a, tyto To je samozřejmě relevantní pro země, které mají hodně eh, nezaměstnaných mládeže, jako je moje země. Takže bych se zeptala a eh, pana komisaře, eh, v tom balíčku pro mobilitu pracovní síly, se kterým chcete přijít příští rok, tam je velice důležitá věc ohledně toho, co probíhá na jihu Evropy. Dochází tam k odlivu mozku. Mladí lidé, kteří jsou velice dobře kvalifikovaní, vysoce kvalifikovaní, opouštějí svoji sebe. Protože nejsou eh, žádné eh, příležitosti pracovní v jejich eh, zemi. A to je velice závažné pro Evropu. Zkusme je přilákat zpátky do jejich země. Byl byste pro to i nějak motivovat? A teď malé a střední podniky. Ty jsou poměrně mimořádné, eh, pokud jde o boj s nezaměstnaností, zejména se zaměstnaností mládeže. Do jaké míry komise eh, se eh, na kolegiu zaměřuje na podporu financování malých a středních podniků, tak aby mohli zaměstnávat opravdu mladé lidi tak já se vzdám dvou otázek a, zeptám jenom jednu, eh, dám jenom jednu otázku. Jaká je vaše zkušenost s evropským semestrem? Čínské státy eh, se eh, rozhodly a jste proto, aby to komise dělala více než jenom moderátorskou mhm. funkci. Mm, máte také povinnost dát určitá fakta na stůl a mm, žádat po členských státech nějakou aktivitu. Mm, je na to třeba určitá doba ještě. Pane eh, komisaři, máte 15 minut na eh, spoustu otázek, takže pan komisař má 15 minut a tady to tedy ukončíme a zítra budeme znovu o tom všem hlasovat. Děkuji. Eh, Děkuji. Ještě mi vlastně zbyly některé otázky z prvního kola, takže já bych se k ním vrátil a pokusil se je zodpovědět. Takže ty mm, nové otázky možná těžko zodpovím konkrétně vzhledem k tomu, že eh, ta eh, budoucí iniciativa bude přijata později v čase, ale Eh, pokud to bude něco naplánovaného na příští týden, tak eh, vás poprosím, abyste počkali na ten příští týden, kdy mm, vyplynou tedy ty mm, výsledky, nebo kdy už bude jasné. Co se týče paní Slověcké, která se ptala na sociální dimenzi sdělení a co to bude obsahovat, eh, já bych se zmínil o své nedávné zkušenosti na fóru v Polsku, kde byl Bělecký a jenom abych to schrnul, moc souhlasím s panem Běleckým, váš premiér velice správně říkal, že pokud je vnitřní diferenciace hlavním systémem mecha, eh, u, u, v eh, jaksi vyrovnávání uvnitř Evropské unie bude muset, vevnitř měnové unie bude muset Polsko hodně dlouho přemýšlet o eh, vstupu do unie, protože otázka interní devalvace eh, to jak si obsahuje celou řadu různých analytických úvah a kritérií a to se To znamená, že jako konkrétní nové elementy ekonomické měnové unie mm, budou vyžadovat jaksi širší e, postup, bude potřeba e, urychlit celou řadu e, otázek, jako třeba bankovní unii, bude potřeba implementovat rychleji, než jak tomu bylo v první polovině tohoto roku ale myslím si, že, sociál, že to sdělení o jsem nedokázal dát konkrétní datum ohledně iniciativy, ohledně námořníků a bohužel nebudu schopen odpovědět přesněji ani o tentokrát, protože některá tato rozhodnutí zatím nebyla přijatá ze strany komise. ale mm, jak jsem říkal, je to už ve značně pokročilé fázi přípravy. A nyní otázka, zda platformy proti práci na černo budou dostatečné a otázky, které na to navazovaly. No, no, to uvidíme, až e, toto vznikne. My se snažíme do této iniciativy zahrnout všechno, co jsme dostali v rámci konzultací, to taky bylo cílem konzultací, e, dostat praktické nápady, návrhy, myšlenky a my v rámci té přípravy se snažíme soustředit na spolupráci inspekce mezi členskými státy. Nevím, jestli je to vyloženě realistické, že by Evropská komise nebo Evropská unie vytvořila inspektoráty práce ale je potřeba zajistit lepší výměnu informací a jiné formy spolupráce mezi inspektoráty práce v jednotlivých členských zemích. To je opravdu užitečné a potřeba. Nedávno jsem byl v Nizozemsku, hovořil jsem s vicepremiérem, který, se, který podal žalobu eh, k soudu nejenom kvůli migraci pracovníků, ale kvůli pracovním podmínkám migrujících pracovníků v této zemi. A to si myslím, že je vážné téma. Bojovat proti ilegální práci, to má velký potenciál, umožní to zlepšit jednak ty pracovní podmínky, dále formalizovat e, práci a, a přispět k lepšímu daňovému výběru členských zemích. Čili to všechno je potřeba eh, považovat za důležité cíle, které souvisejí se vznikem této nadcházející iniciativy. My také propagujeme mobilitu a že je třeba respektovat právo eh, na eh, pracovat v jiné zemi, ale také si uvědomujeme možné škody, které mohou vzniknout u některých zemích původu, kdy v krátké době dojde k velkému odlivu pracovníků. Například já jsem to zmínil, když jsem nedávno byl v Lotyšsku. To je země, která eh, je chválená za její finanční kapacity a schopnost vstoupit do eurozóny příští rok. Ale na druhou stranu musíme vnímat to, že například ta fiskální konsolidace v této zemi nastala v době, kdy mnoho mladých lidí odcestovalo a pokud se to aspoň částečně nezvrátí, nezvrátí bude to eh, dlouhodobá ztráta lidského kapitálu a změní se míra závislosti eh, obyvatelstva, což je také zase výzva pro sociální zabezpečení, jestliže příliš mnoho eh, lidí z aktivní populace eh, odjede pryč a dojde k vlastně ke schudnutí toho státu. Takže to může mít závažné dopady, zvlášť když v některých případech buď dochází k znovu otevření nebo k určitým ekonomickým šokům, kde to může mít závažné dopady, ale prostě musí existovat nějaká strategie lidských zdrojů, aby se zajistilo, že E, bude docházet k takzvané cirkulující migraci a ne jednosměrné migraci. A například i Španělé, kteří jezdí do Německa, často po dvou, po třech letech se vracejí. A já bych chtěl zdůraznit kapacity e, záruky pro mladé, což by mělo umožnit vytvořit příležitosti doma. To je další důvod, proč je naprosto stěžení, aby tato záruka mládeže byla úspěšná. Je třeba zajistit, že imigrace není jediné řešení pro ty, kteří ztratili naději doma. Oni musí mít možnost o, o jak si spoléhat se na místní služby e, zaměstnanosti, které budou spolupracovat se sociálními partnery, aby vznikaly pracovní místa, aby mohli je využít, e, aby se e, mobilizovala nová finanční pomoc buď na podporu a na dotování e, pracovních příležitostí, nebo E, školství nebo učňovského školství nebo vzdělávání na lokální úrovni, aby byli připraveni v okamžiku, kdy dojde zase k obnovenému růstu ekonomiky ve všech regionech EU a ne pouze na severu. A další nástroje, například na podporu malých a středních podniků, aby zaměstnávali mladé lidi, ano, to také bylo zdůrazněno v nedávné době. Jedna, jeden ten nástroj například využívá evropský semestr, aby eh, po for, využití zdanění, například také ve Španělsku, je buď možné dotovat mladým lidem odvody na sociální zabezpečení, nebo snížit i odvody Eh, na sociální zabezpečení mladých lidí, jako třeba v Itálii. Další věc, mnoho lidí se k tomu staví skepticky a sice možnosti Evropské investiční banky. Na samitu v Berlínu, Berlíně předseda Evropské investiční banky pronesl velice silné prohlášení, že Evropská investiční banka je schopná Eh, zajistit malým a středním podnikům cílené půjčky tehdy, kdy budou najímat mladé lidi a toto úsilí Evropské investiční banky také přispěje zase k tomuto procesu a budeme s nimi v kontaktu, abychom viděli, jaké jsou skutečné kapacity eh, po eh, tomto významném prohlášení. Co se týče práce na černo, na to jsem snad už odpověděl, co se týče zelené práce nebo zelené ekonomiky, práce v zelené ekonomice. Ono to bylo oznámeno v rámci balíčku pro zaměstnanost, že bychom měli vypracovat akční plán, který souvisí s balíčkem, který byl přijatý v Dubnu my jsme učinili více pokroku v souvislosti s ICD eh, pracovními příležitostmi, to znamená vytváření těch zelených míst a, a, a příprava e, mladých lidí na tyto aktivity. Samozřejmě zelená ekonomika je trošku jiná, ono to není jedno odvětví, ale jsou to odlišné dovednosti v různých odvětvích, ale některá odvětví vyčnívají, jako třeba stavebnictví nebo automobilový průmysl, některá energetická odvětví nebo energeticky náročná odvětví. A jsme přesvědčeni, že e, díky spolupráci těchto tří portfolií budeme schopni předložit konkrétní praktické návrhy a až pojedu do Londýna na seminář, který e, požádá paní Lambert na konci listopadu, tak snad budu schopen vám říci více o té přípravě. Ono to není na programu letos, ale příští rok, takže ještě trošku času zbývá. na přípravu konkrétních detailů. Jestli mám ještě chvilku, tak bych se za půl minutky vrátil k otázce eh, eh, odvětvové kolektivní smlouvy kadešníků. Bohužel ta zatel už tady není, ale jistě i ostatní to zajímá. Určitě víte, že není v tom procesu nic automatického a není tam žádná lhůta. Komise to musí zvážit, ale není to automatické, že se, sociální, že se, že se tedy e, ta sociální dohoda e, automaticky jaksi schválí, nebo Evropská unie to musí posoudit, je to široké téma, je třeba, aby to bylo konzistentní s celou řadou politik, jako třeba BOZP na jedné straně, ale třeba eh, problematika chytré regulace a další, abychom také mm, brali v potaz včas, vhodné načasování, aby nedocházelo k, legisl, k, jaksi, k konfliktu norem. Ale o problematika POZP je, je problematika, které věnujeme velikou pozornost a je to otázka odpovědnosti Eh, je to otázka eh, zdraví pracujících, je to otázka nákladů na vnitřním trhu, je to otázka vůdčí role Evropské unie v této oblasti eh, před jaksi zbytkem světa, takže to musíme brát vážně a skutečně se tím zodpovědně zabývat. Děkuji. No, děkuji, to bylo, myslím, krásné slovo na závěr od pana komisaře. V tomto strukturovaném dialogu, pane Andore, určitě budeme chtít pokračovat. Děkujeme za všechny odpovědi a za všechny kritické dotazy a děkujeme kolegům, že vydrželi až do konce a děkujeme také tlumočníkům a tlumočnicím a všem ze sekretariátu. Děkuji a přeji pěkný večer. Naschledanou.